Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Vážené kolegyně, vážení kolegové, srdečně vás vítám na našem prvním zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci. Dnes nás čeká takové krátké poslední zasedání před prázdninovou přestávkou, ale po obsahové stránce bude velmi zajímavá. Srdečně zde vítám pana ministra pro eh, zaměstnanost a sociální záležitosti Itálie, pana Giuliana Poletyho. A využijeme této příležitosti s vámi intenzivně diskutovat o programu italského předsednictví, takže vás zde srdečně vítám. A prosím vás o určité pochopení, že nejprve nechám potvrdit návrh pořadu jednání a pronesu několik eh, poznámek eh, týkající se předsednictva. Na pořadu jednání máme napsané napřed sdělení předsedy, potom výměna názoru s panem ministrem Gillianem Politym o italském předsednictví v Radě ministrů, potom se budeme zabývat souhrným rozpočtem Evropské unie a v rámci bodu číslo 5 zřízení Evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní a za šesté eh, bod různé a příští schůze. Ten bod různé není uveden na pořadu jednání, ale myslím, že to stihneme všechno velmi rychle. Dovolte mi nyní tedy několik sdělení předsedy. Co se týče tlumočení na tomto výboru, tak je k dispozici celá řada jazyků, až na danštinu, finštinu, švédštinu, malčtinu a chorvačtinu. Tyto uvedené jazyky k dispozici nejsou. Dnes ráno už jsme měli určitou diskusi na koordinátorech a pokusíme se, abychom ty jazyky, které ještě potřebujeme, a zvláště to dánština, získali protože na poprvé se nám to nepodařilo dostat schválení, ale pokusíme se zjednat nápravu. Nemáme zde žádné nevyužité tlumočení od, nahlášené od minulého zasedání. Dále bych chtěl tedy upozornit na to, že na začátku funkčního období bývá E, zvykem udělat takzvanou rodinnou fotografii, to znamená, že se vyfotografuje celý výbor a prosím poznamenejte si 3. září v 15.00, což bude těsně před začátkem hlasování, na které se snad dostaví všichni, takže okolo toho hlasování se pokusíme zde v této místnosti e, se sejít na to rodinné fotografování. Dále chci upozornit na to, že Toto zasedání je vysíláno prostřednictvím web streamingu na internetu, bude k dispozici také elektronicky eh, přes aplikaci e-meeting. Dovolte mi v souvislosti s touto záležitostí ještě další informaci. Pokusíme se zredukovat množství papírů, které zde používáme na zasedání. Na stole naleznete podklady na téma e-meeting a ti, kdo se o to zde starají, zde budou také k dispozici v sále, abyste se s nimi domluvili. Jde o to, že veškeré dokumenty z práce našeho výboru budou dostupné eh, na tom e-meetingu. Za páté existuje zde i takový balíček na uvítanou pro eh, poslance tohoto výboru je k dispozici ve všech eh, jazycích příslušných zemí, takže si můžete přečíst náležité informace a kdo zde dnes není, tak eh, může si svým asistentům, aby tento balíček pro něj vyzvedli. Jsou zde informace uvádějící do činnosti výboru pro zaměstnanost, jsou tam, doufám, užitečné informace o legislativním procesu a o způsobu rozhodování v Evropském parlamentu. A jsou zde i další různé informace a odkazy na zdroje, kde můžete nalézt potřebné informace. Je zde také takový všeobecný výhled týkající se klíčových témat 8. Eh, funkčního období Evropského parlamentu. A tento balíček bude k dispozici také eh, na straně eh, webové stránce výboru v položce e committee za šesté složení našeho výboru. To se opět změnilo. Marko Vali už není nadále členem výboru EMPL a nahrazuje ho paní Tiziana Begin, která tedy ode dneška je eh, v našem výboru. Sedmá poznámka. Dnes dopoledne jsme měli už dvě zasedání. Bylo to zasedání koordinátorů, krátce schrnu nejdůležitější body. My jsme se tam domluvili o časovém harmonogramu pro náš pracovní plán, zvláště pak pro eh, stanoviska studie, slyšení a zprávy z vlastního podnětu. Koordinátoři tedy znají ten harmonogram Nemáme příliš mnoho času, ale pokusíme se během září co nejrychleji vypracovat určitý pracovní plán. Dále jsme se dnes dopoledne domluvili, že v říjnu či listopadu máme poslední možnost uspořádat v letošním roce slyšení a chceme toho využít k uspořádání slyšení na téma T-typ a pracovní právo protože je to téma, kterému se výrazně věnuje také veřejná pozornost a myslím, že je vhodné, abychom zde v tomto výboru uspořádali slyšení za přítomnosti hlavního vyjednavače Evropské komise. Dále jsme se domluvili, že co nejbližší době nabídneme určitý seminář pro nové členy výboru EMPL a pokud možno také pro jejich asistenty. Eh, sekretariát to ještě doladí, tak, abychom připravili něco pro naše nové poslance, tak aby co nejrychleji se zapracovali, měli eh, stejné znalosti jako ti v úvozovkách staří členové našeho výboru. Také jsme dnes měli první zasedání pracovní skupiny pro Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, který připravuje pro eh, výbor stanoviska k čerpání v rámci EGF, tak jak to připravuje ve svých podkladech komise. Myslím si, že je důležité, abychom v některém z dalších zasedání našeho výboru se věnovali tomuto tématu, tedy fungování fondu EGF a vyjasnili si veškeré postupy. Poslední téma Ombudsman si přeje větší transparentnost práce výboru EMPL, zvláště co se týče zasedání koordinátorů. Takže zasedání ze schůze koordinátorů budou v budoucnu vypracovávány. I hned po skončení schůze budou rozeslány koordinátorům a potom budou připojeni také k zápisu z další schůze výboru EMPL, tak aby byl každý poslanec, každá poslankyně, aby byly náležitě informováni, aby zde byla maximální transparentnost a doufám, že to nám umožní eh, řádný pracovní postup, aniž by se ztrácely po cestě informace. Myslím, že to je z mé strany vše, že jsem nezapomněl na nic, ne, to mě těší. Takže se dostáváme k bodu číslo 3. To je výměna názoru o programu předsednictví Rady pan ministr Giuliano Politi. Vítám vás. Bez dlouhých úvodních slov vám dávám možnost přednést váš projev. Prosím. Grazie, grazie signor presidente. Ono... Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, je mi velkou ctí, že před vámi dnes mohu hovořit. Co by předseda rady Rád bych celému výboru již předem poděkoval za spolupráci a děkuji také komisi za spolupráci. My jako rada se budeme velmi intenzivně snažit o to, abychom dosáhli cíle eh, udržitelného růstu a abychom ctili všechny základní eh, principy, které by nás měly doprovázet při naší každodenní práci a, eh, a které by měly zvýšit důvěru občanům. Náš úkol je naprosto jasný. Měli bychom mm, každou příležitost využít eh, k co možná nejživější výměně názorů. Eh, chtěli bychom diskutovat o politických prioritách Evropské unie. Jako italské předsednictví chceme předkládat inovativní návrhy, které by měly eh, zlepšit postupy naší práce. Zásadním cílem je podpora růstu a zaměstnanosti. Konkrétně to platí i pro váš výbor, protože to spadá do jeho oblasti působnosti. Přitom se budeme soustředit na eh, pět priorit. Eh, umožnit každému práci, to je první věc, sociální dimenze eh, hospodářské a měnové unie, to je druhá věc. Za třetí, boj proti chudobě, boj proti sociálnímu vyloučení. Za čtvrté, sociální tržní hospodářství. Za páté, zelený růst ekologický růst. Tyto priority chceme prosazovat i v rámci strategie Evropa 2020, protože jsou to věci, které jsou pro italské předsednictví velmi důležité. Budeme o tom hovořit 16. října na setkání eh, ministrů sociálních věcí a i následně budeme mít tato témata na paměti. Dovolte mi, abych nejprve krátce vysvětlil, jakého základního eh, principu nebo postupu se držíme. Eh, snažíme se vyjasnit si cíle, nástroje a způsob zprávy, způsob vládnutí. To je to téma governance. O tom bych rád pohovořil, protože chci jasně říci, že o tom hovoříme v souvislosti s evropským eh, semestrem a s naplňováním strategie Evropa 2020. V říjnu dojde k otevřené výměně názorů eh, s komisí. Z ní by měla vzniknout celá řada návrhů, eh, systémy dozoru, nástroje dozoru, měla by se vylepšit spolupráce se zúčastněnými stranami. Budeme také prověřovat jednotlivé lhuty, budeme prověřovat celý harmonogram a kromě toho eh, chceme formulovat cíle, které budou zaměřeny do budoucna. Italské předsednictví vítá aktivní eh, spolupráci Evropského parlamentu na evropském semestru a na procesu zpětém eh, s se strategií Evropa 2020. Počítám tedy i nadále s vaší konstruktivní spoluprácí. Nyní mi dovolte, abych se vrátil k těm prioritám, které jsem zmínil na počátku. Práce pro mladé lidi, zaměstnanost mladých lidí. Já si myslím, že to je jeden z největších úkolů pro Evropskou unii. A nepochybně to bude také téma třetího samitu Berlín-Paříž, který se bude konat ještě za italského předsednictví. Jde o to, abychom zavedli makro ekonomickou politiku, která povede k vytvoření pracovních míst pro mladé lidi, ale která zároveň eh, z garance pro mladé učiní velmi důležitý nástroj. Eh, díky němuž budeme schopni řešit problém nezaměstnanosti mladých lidí. Bude to samozřejmě řešit i Rada EPSCO, která se bude konat v prosinci. Právě tato rada se poprvé bude konat paralelně se, se summitem mládeže. Pokud se chceme soustředit na nezaměstnanost mládeže, tak je to velmi důležité, ale nemělo by nás to odvádět od dalších témat, jako je například eh, boj proti nezaměstnanosti žen nebo boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti. Druhé téma, kterým se budeme zabývat, to je posílení sociální dimenze hospodářské a měnové unie. Na neformální radě v Miláně minulý týden jsme vedli politickou diskuzi o e, automatických stabilizátorech. Prověřovali jsme podmínky pro vytvoření z e, e, celoevropského systému podpory e, v nezaměstnanosti. Došlo tedy poprvé k diskuzi mezi ministry a mezi sociálními partnery na evropské úrovni. Byla to skutečná příležitost, jak si vyměňovat názory, jak pohovořit o nejrůznějších možnostech. A diskuze se zabývala také tím, jak jaký dopad by měl stabilizační mechanismus na trh práce, jaké dopady by měla konvergenční eh, kritéria jejich pouští na členské státy. Já vím, že to je velmi sporné téma, nicméně v této oblasti eh, parlament již inicioval diskuzi a právě proto bude Evropský parlament přispívat do té diskuze i nadále, a to velmi důležitě. Velmi zásadně. Nyní mi dovolte, abych se věnoval dalším tématům, to znamená boj proti chudobě, boj proti sociálnímu vyloučení. Eh, a v této souvislosti také revizi Evrop, mm, strategie Evropa 2020. Čtyři roky poté, co vznikla strategie Evropa 2020, si všichni uvědomili, že krize je skutečně hluboká, že je závažná a že bohužel znemožnila to, abychom dosáhli našeho cílu. To znamená, že eh, počet nezaměstnaných se do roku 2020 sníží o 20 milionů. To znamená, že musíme velmi intenzivně eh, bojovat proti nezaměstnanosti a sociálnímu vyloučení. Musíme si v této souvislosti klást velmi ambiciozní cíle. A kromě toho by bylo také dobré, kdybychom prověřili ty cíle dozoru. Tehdy mm, bylo potřeba dosáhnout politického kompromisu. My jsme se v Miláně soustředili na to, co členské státy, ať už jednotlivě nebo společně, činí proto, aby bojovali proti nezaměstnanosti mladých lidí a soustředili jsme se také na nástroje, které jsou důležité proto, abychom ty sociální cíle více začlenili do hospodářské politiky jednotlivých členských států. Sociální tržní hospodářství v tuto chvíli představuje marginální téma v jednotlivých členských státech, ale je to velmi důležité, pokud chceme vytvářet pracovní místa a pokud chceme podporovat Eh, systém sociálního státu. Potřebujeme eh, velmi důležitý, potřebujeme také terciální sektor, protože ten je velmi důležitý, ale kromě toho eh, potřebujeme vlast, potřebujeme lidi, protože lidi pracují každý den, jsou to daňoví poplatníci, ovšem musíme myslet i na ty lidi, kteří nemohou pracovat každý den, nejsou produktivní. Rád bych také hovořil o sociálním tržním hospodářství a o možnostech, jak eh, dále vytvářet pracovní místa a jak vytvářet pracovní místa, která budou kvalitní. Další oblast, který, která se zaslouží naší pozornost a která bude nepochybně předmětem společného zasedání ministrů sociálních věcí a ministrů životního prostředí v Miláně, to je tzv. zelený růst. Tady mm, eh, to téma skýtá obrovský potenciál, který zatím nebyl využit. Potenciál se týká například vytvoření možných pracovních míst, měli bychom tedy možnosti zeleného hospodářství ještě více využít. Doufám, že mohu počítat s vaší pomocí, protože spolupráce mezi všemi třemi institucemi je velmi důležitá. V této těžké fázi musíme podporovat udržitelný integrativní inkluzivní růst. Dovolte mi, abych vám tedy popsal naše záměry, které, eh, pokud jde o jednotlivé legislativní návrhy. Jednak je tu eh, návrh o Eh, práci na černo, to je něco, na čem hodně pracujeme, jak z hlediska prevence, tak i z hlediska hledání řešení. Čili ta, tato černá, čili nezdaněná práce má negativní dopady jak z hlediska nekalé konkurence, tak i z hlediska pracovních podmínek. Je to vlastně i sociální dumping, má to špatné dopady i na rozpočty. A návrh Eh, který schválila komise 9. května, je vytvořit celoevropskou platformu, která má posílit spolupráci mezi členskými státy, abychom zlepšili potírání tohoto znepokojivého jevu. Měly by tak spolupracovat veškeré organizace, které eh, tento jev pozorují, ale také dát dohromady zaměstnavatele a zaměstnance, musíme více sdílet zkušenosti, více se dozvědět o účinnosti národních eh, nástrojů, abychom byli schopni s tím lépe bojovat. Co to může eh, znamenat například prostřednictvím informačních kampaní eh, a já jsem optimistický, pokud jde o možnost dosáhnout společného přístupu do října. Není vždy snadné dospět ke společnému rámci, protože existuje tolik různých eh, systémů norem eh, v členských státech. A i přesto bych si dovolil vyzdvihnout, že si představuji, že vznikne eh, text, kterého se budou účastnit členské státy, bude tam závazná část a pak i část, v níž každý členský stát bude moci přispět svým vlastním způsobem tam, kde si myslí, že to bude efektivnější, nebo když chce přijímat více e, intenzivní kroky než jinde. A eh, doufám, že se nám to podaří rozjet a že budeme musí moci v této tak důležité oblasti pokročit. Další důležitou složkou, kterou eh, nyní se zabýváme, je nařízení o EURESu, Evropské síti pro pracovní příležitosti. EURES by mohl na pomoci mobilitě pracovníků, protože to je něco, co nám hodně leží na srdci. Dokonce jsme měli samostatnou, v Miláně se konala samostatná, samostatná informační iniciativa na toto eh, téma snažíme se bojovat proti nezaměstnanosti v Evropě obecně, ale zejména s nezaměstnaností mladých lidí. Ale přitom mladí lidé jsou často mobilní, jsou schopni eh, se pohybovat a my jim můžeme k tomu dát příležitost, nástroje a bychom je podpořili jak na úrovni profesní, tak i na úrovni osobní. Tato myšlenka vznikla za řeckého předsednictví. My chceme vycházet z výsledků, kterých jsme již dosáhli a pokusíme se věci posunout dál a dospět k rychlé dohodě. Existuje celá řada otázek, které si budou od nás vyžadovat hodně práce, ale jsem si jist, že sdílíme dohodu, pokud jde o cíle toho návrhu a o e, možných výhodách tohoto, této iniciativu iniciativy. Doufám, že budeme moci vést konstruktivní dialog s tímto výborem, jakmile eh, dojde k jmenování zpravodaje. A ještě chci zmínit také směrnici o eh, těch eh, všech, kdo pracují na moři. Již se nám podařilo rozjet, dohodnout se na přeskumu v rámci rady. To znamená, chceme sledovat negativní dopady, které mohou vznikat z hlediska konkurenceschopnosti, a to i na globální úrovni. Chceme eh, do tohoto, toto téma lépe pochopit, více do toho proniknout a doufám, že i tento výbor se zhostí tohoto tématu a podpoří nás v naší práci. Rozhodně se vynasnažíme věci posunout ještě za našeho předsednictví. A ještě než předám slovo, tak vám chci poděkovat a chci vám eh, popřát plodnou práci eh, v této sněmovně a našem výboru. Evropa prochází nelehkými časy a my se snažíme hledat odpovědi společně, i když každý ze své vlastní role, ale sdílíme eh, to, ten společný entuziasmus společného budování Evropy. Lieber Herr Minister, recht herzlichen Dank. Vážený pane ministře, velice vám děkujeme za vaše slova. A myslím, že jste nám poskytl opravdu dostatek materiálu pro rozsáhlou diskuzi. Andreasi, kolik lidí máme na seznamu řečníků? Dvacet dva, včetně koordinátorů. Dobře, 22 řečníků a máme hodinu času, takže to je velmi náročný program. Máme vymezený čas na rozpravu do 16.30. Obávám se, že vše nestačíme, ale navrhuji následující postup. Za prvé, nejprve dám slovo koordinátorům jednotlivých frakcí, a to v pořadí podle velikosti jednotlivých frakcí ale prosím, byste pokud možno dodrželi limit dvou minut. Zkušení poslanci z Evropského parlamentu s tím jistě žádný problém mít nebudou, jak je dobře znám. A v rámci druhého kolečka dáme možnost potom dalším diskutujícím, které již máme na seznamu řečníků. Andreas si je poznamenal. Ale abychom to všechno stihli a abychom eh, ke konci už potom měli dostatek času. Uzavřel bych nyní seznam řečníků, leda, že by se chtěl někdo ještě přihlásit na poslední chvíli. Už se nikdo hlásit nechce, dobře, takže tím uzavírám seznam a diskutujících a nyní vyzývám koordinátory. Jako první pan kolega Karl Heinz Becker, který zastupuje Davida Kazu, kterého zde v sále nyní nevidím. Takže pane kolego, Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, vážený pane ministře. Já budu co nejstručnější. Vítám stěžení témata italského předsednictví a výklad italského ministra vypadá velmi dobře a logicky. A chtěl bych zdůraznit, že téma nezaměstnanosti mládeže je právem Eh, jedno z hlavních témat a to je v korelaci s dalšími dvěma body, které jsou uváděny mezi pěti prioritami a sice sociální, tržní hospodářství a zelený růst. Rád bych připomenul iniciativu sociální podnikání, kde takzvaná zelená a bílá ekonomika má velký potenciál tvorby pracovních míst a to je třeba zohlednit. Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení je samozřejmě prioritním faktorem prvního řádu. V oblasti řízení a governance vítám to, že evropský semestr získává větší váhu. Myslím, že zde je opravdu velká možnost e, nasměrování s ohledem na cíle. Nelegální práce ano, zde je důležitá odhodlaná prevence a potírání, také řízení pracovního trhu a příslušná síť je důležitá. Ovšem, také zdůraznění faktoru vzdělávání by mělo být důležité, ať už je to takzvané duální eh, odborná příprava anebo jiné modely, které by měly být příkladem v Evropě, také zapojení sociálních partnerů a v neposlední řadě Eh, prosazování Euresu by mělo být velmi důležité. Myslím, že takto budeme mít eh, předsednictví, které je orientované na výsledky a můžeme to vidně také očekávat. Podle pohledu mé frakce náš eh, výbor pro zaměstnanost určitě podpoří zacílené koncepce italského předsednictví. Já vám děkuji. Děkuji. Ano, byl jste téměř na vteřinu přesný a nyní paní Uta Steinruck. Děkuji vám pane ministře. Velice mě potěšil vaše nabídka spolupráce s tímto výborem a s Evropským parlamentem. Dobře víte, že Evropský parlament eh, má velkou radost, když s námi rada chce jednat jako rovný s rovnými a přesně takto jsem pochopila vaši prezentaci. I já vítám eh, stěžení body eh, italského předsednictví, Velmi vítám také to, že diskusy o stabilizaci makroekonomiky chcete posunout ku předu. Myslím si, že Evropa potřebuje nástroj pro dobu krizí, potřebuje nástroj solidarity a jaký bude mít nakonec název, to je druhořadé, ale že chcete o tom vlastním obsahu diskutovat a posouvat tuto diskusi dále, to je pro nás v Evropě, pro všechny velmi důležité. Boj proti nezaměstnanosti mladých. Ano, zde si myslím, že musíme velmi rychle aplikovat v Evropě to, co už jsme nastartovali minulý týden, než jsme o tom také detailně diskutovali na plénu ve Štrasburku. A také naše požadavky Evropského parlamentu tam zazněly, vy jste zmínil i mobilitu. Já vítám vše, co podporuje dobrovolnou mobilitu, ale i zde je třeba podtrhnout to, že mobilita sama o sobě nevyřeší nezaměstnanost mladých v Evropě. Potřebujeme zde toho více. Mimo jiné jste o tom sám hovořil, potřebujeme například investice do kvalitních pracovních míst, sociální rozměr, evropský ke měnové hospodářské unie. Zde potřebujeme konečně opět sociální pokrok a také to, že sociální práva nesmí mít e, druhá v řadě za ekonomickými právy. A vítám veškerá opatření proti e, mzdovému dumpingu. A nejde jenom o analýzu pracovního trhu v Evropě, ale i o vytyčení závazných cílů a také o jejich kontrolu v rámci evropského semestru. Co se týče pracovníků na moři a k tomu, co jste o nich řekl, chci zde říci toto. Konkurenceschopnost nemůže být jediná záležitost, na kterou se orientujeme. Myslím, že zde ve výboru pro zaměstnanost spolu s vámi, co by ministrem pro zaměstnanost, musíme také zohlednit eh, situaci zaměstnanců a věnovat se jim na stejné úrovni nebo ještě více než té konkurenceschopnosti. Eh, doufám, že toho dosáhnete co nejvíce během vašeho předsednictví. Také jste zmínil platformu proti nelegálnímu zaměstnávání. To je téma, o kterém budeme ještě diskutovat dnes během zasedání. Opravdu se musíme zasadit o to, aby tato platforma mohla provádět společné kontroly a opatření v oblasti dalšího vzdělávání. A chci se zeptat, je zde zaručeno, že zde nebude panovat 28 národních egoismů, ale že dosáhneme cíle evropského boje proti zaměstnávání na černo. Děkuji. Ano, to přesáhla jste časový limit. Nyní za EKR Antea McIntyre. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře, za to, že jste se dostavil a že jste se s námi podělil o vaše záměry vaše myšlenky na téma růstu a zaměstnanosti. Myslím, že vás čeká je skutečně nabitý program vzhledem k tomu, co všechno chcete do, dosáhnout. Chci krátce pohovořit o nezaměstnanosti mladých, protože to je něco, co je to je téma, které považuje tento výbor za jednu z priorit a hovořili jsme o tom také minulý týden ve Štrasburku. Myslím si, že Abychom vytvořili více pracovních míst pro mladé, musíme eh, připravit prostředí, v němž mohou eh, firmy růst a vytvářet ta pracovní místa. Evropský parlament sám nemůže vytvářet místa, ale může pomoci vytvořit prostředí, které je nápomocné vytváření pracovních míst. 85% nových pracovních míst je v malých a středních podnicích. A proto by mě zajímalo, jak si myslíte, že můžeme pomoci malým a středním podnikům prosperovat. Další problém je nerovnováha, nerovnováha v eh, těch dovednostech a znalostech. Eh, máme určité, určitou poptávku na straně těch firm po těch eh, dovednostech a pak mladí lidé, kteří eh, postrádají tyto schopnosti, čili jak toto lépe spárovat, co byste k tomu chtěl říci? Vítám myšlenku sdílení osvědčených postupů. V oblasti zaměstnanosti myslím, že je poměrně velký rozdíl mezi severem a jihem je pravda, že neexistuje nějaké plošné řešení. Když něco funguje ve Spojeném království, tak to neznamená, že to bude fungovat v Itálii. To je pravda. Ale přesto bych ráda více se zamyslela nad ehm, možnostmi eh, převedení některých eh, funkčních postupů a lepšího sdílení eh, těchto dobrých postupů. A poslední poznámka se týká toho, abychom se pokusili znovu přilákat pracovní místa zvně Evropy do Evropy, čili aby se vrátila ta pracovní místa sem do Evropy. Mám různé podněty a zajímalo by mě, co si myslíte vy, že by se s tím dalo dělat. Děkuji. A nyní Marian Harken za ALDE. Děkuji. Děkuji vám, pane ministře, že jste si udělal čas a že jste k nám dnes odpoledne přišel. Nejprve bych ráda řekla, že moje frakce bude vaše priority podporovat. Mám k tomu pouze několik málo dotazů, které bych vám ráda položili. Hovořil, položila. Hovořili jsme o evropském semestru, o tom, že je potřeba posílit uh, identifikaci uh, eh, z cíly, což je téma i pro nás, jako pro parlament. Rád bych eh, věděla, jak eh, si myslíte, že by Evropský parlament mohl sehrát eh, důležitou roli je to téma demokratického deficitu. Hovořil jste o nezaměstnanosti mladých lidí a rád bych, ráda bych se vás i v této souvislosti zeptala na nějaké podněty. A kromě toho jste hovořil o eh, kvalitě, o finanční stabilitě, o garanci pro mladé. Eh, máte také pocit, že pokroku, pokrok, kterého jsme dosáhli, je eh, nerovný v jednotlivých členských státech? Mohl byste i o tom něco říci? Kromě toho jste hovořil o sociální dimenzi hospodářské a měnové unie a o automatických stabilizátorech. Eh, je to samozřejmě velmi kontroverzní otázka, o, kterou, o které jsme eh, v minulých eh, měsících během minulého legislativního období hovořili v tomto výboru. Mohl byste nám říci, jestli došlo k nějakému hmatatelnému pokroku? A konečně sociální hospodářství. Řekl jste, že to je zatím marginální záležitost, hovořil jste o tom pákovém efektu, pokud jde o zaměstnanost, eh, především zaměstnanost mladých lidí. Já si myslím, že to je samozřejmě věc, o kterou se bude italské předsednictví zvlášť zajímat. A eh, ptám se vás proto, jestli eh, budete Eh, předkládat nějaké konkrétní iniciativy v zájmu sociálního hospodářství, protože by to mohlo být eh, velmi důležité. Dokonce jsem ani nevyčerpala ty dvě minuty. Děkuji. Děkuji. Eh, nyní jsme ten čas zase dohnali. A nyní na Zague NGL, pan kterou nevidím. Patrik nebude hovořit zastoupení. Dobře, to znamená, že se k tomu dostaneme později a za zelené nyní promluví paní Lambert. Prosím. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také italskému ministrovi za to, že přišel a za to, že pohovořil. My jako zelené, zelení celou řadu věcí vítáme, ať už je to sociální hospodářství nebo sociální dimenze evropského semestru. Ráda bych se zeptala na, to, na ten boj proti chudobě, o kterém jste hovořil. Ráda bych se zeptala, jestli počítáte s tím, že eh, se to rozšíří také na eh, snižování rozdílů mezi těmi nejchudšími a nejbohatšími. Ráda bych se zeptala na to, jestli to nějak ovlivní doporučení týkající se indikátoru, jaký dopad to tady bude mít na hodnocení návrhu ze strany členských států. Marian hovořila o té identifikaci s cíly, což je samozřejmě věc, která leží tomuto výboru velmi na srdci, stejně tak jako neza, ne, nedostatečná přítomnost občanské společnosti eh, v celém tom projektu evropského semestru a částečně také nepřítomnost eh, národních parlamentů. I na to bychom se měli soustředit. A pokud jde o tu nerovnost, tak já vím, že italské, italské předsednictví hovořilo o tom, že bychom se měli snažit oživit uh, legislativní stránku toho boje proti chudobě a proto bych se ráda zeptala, jestli počítáte s něčím takovým, protože um, nám jako výboru to velmi leží na srdci. A konečně poslední věc, uh, zelený růst. To je věc, která je pro naši frakci velmi důležitá. Vy jste hovořil o investicích do zelené ekonomiky jako o velmi důležitém tématu. Hovořil jste o těch schopnostech, eh, dovednostech, což je samozřejmě velmi důležité. Eh, samozřejmě, že můžete mít eh, kvalifikované lidi, ale pokud nebudete mít dostatečné investice, tak ta pracovní místa nevytvoříte. Děkuji. Děkuji, děkujeme a nyní eh, Laura Adžia za EFD. Buonasera. Dobré odpoledne, pane ministře. Já jsem tady, tady nahoře. Hovořil jste o sociální mobilitě. My zase v Itálii hodně tedy hovoříme, hovoříme o té eh, prekérní nejisté práci, protože chybí jakákoliv, eh, jakákoliv sociální bezpečnostní síť. Mobilita je pak eh, často ve svém významu pouhou nutností, pouhou povinností, že lidé musí odcházet za prací a přijímat přitom rozhodnutí, která jsou velmi nepříznivá. A tato nejistá práce je vlastně formou určitého vydírání, kdy občané pracující musí něco dělat, ale nemají přitom možnost investovat do vlastní budoucnosti. Pokud jsem mladou pracující, ale pak eh, jsem najednou v manželství, chci nějakou půjčku, no tak pak půjčku nedostanu, když mám takové to nejisté místo. A v Davosu přední ekonomové poukázali na to, že prakticky veškeré bohatství světa je v rukou hrstky jednotlivců, kteří e, využívají a zneužívají, vykořišťují e, pracovní síly. Bylo by asi dobré snažit se znovu lidi integrovat do trhu práce a podpořit jejich příjmy. Bohatství je nutno redistribuovat spravedlivějším způsobem. So, Děkuji vám. Takže to bylo kolečko koordinátorů až na uh, Roňu Kary která si odskočila z této místnosti, ale dáme jí potom snad slovo později, až budou mluvit zástupci frakcí. A byl jsem upozorněn, že máme zkrátit řečnickou dobu na minutu 30. Já si myslím, že to je nefér po koordinátorech, protože kolektivně jste dodrželi ty dvě minuty, když jednotl- výkony jednotlivců byly rozdílné. Já bych zůstal u těch dvou minut, a pokud budete moci být kratší, tak by to bylo dobré, abychom vše stihli. A první možnost má pan kolega Bach. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane ministře, za váš výklad. Eh, prezentoval jste velice odvážný program a já vám přeji mnoho úspěchů při realizaci tohoto programu. Já snad budu stručný a ušetřím trochu času. Mám dvě konkrétní otázky. Za prvé, Hovořil jste, potrhl jste iniciativu potírání nelegální práce. Myslím, že další problém je sociální dumping v Evropě. Zvláště v oblasti dopravy, ale nejenom tam, také v jiných odvětvích, například stavebnictví, úklidových pracech a podobně. Rád bych se vás proto zeptal, zda hodláte učinit určitou iniciativu nebo diskutujete o tom s ministry, jestli se věnujete tomuto tématu a případně tedy proti těmto jevům postupujete. Za druhé, mluvil jste o boji proti chudobě a u, zde bych vás rád podpořil a mohu vám jedině poblahopřát, že se mu věnujete. A dovolte mi jednu prozbu, abych vám ji adresoval a sice souvislosti s chudobou ty, ti nejchudší z nejchudších jsou bezdomovci a myslím si, že to je téma, které moc často nezaznívá a e, domnívám se, že i zde je rozhodně zapotřebí určitá iniciativa. Komise pravidelně říká, že to je v kompetenci členských států, že se nás to netýká a já bych vás rád vyzval, abyste i zde tedy zahájili iniciativu. Děkuji vám. A nyní Elene Čentýle. Dobrý den, pane předsedo. A vítám i vás, pane ministře. Já jsem velice pozorně poslouchal to, co jste zde říkal a jednotlivé body pana ministra při prezentaci pro tento výbor. Já bych možná přidala ještě několik dalších prvků, tak abychom mohli diskutovat o tématech, která si opravdu zaslouží být středem našeho zájmu. Jsou to témata, která by neměla zůstat stranou naší činnosti. Je to otázka práce žen a nezaměstnanosti žen a e, slaďování pracovního soukromého života. To je nesmírně důležité téma a mělo by být v centru našeho zájmu aby ženy mohly sladit svoji práci a svoje ambice i s výzvami, kterým čelí doma, v rodině. Pane ministře, to je téma, které vedlo k tomu, že mnoho lidí přišlo o práci a je důležité, že diskutujeme o nezaměstnanosti mladých. Měli bychom v tom pokračovat, ale měli bychom také kriticky hodnotit, nakolik záruka pro mladé je Eh, v mnoha oblastech a mnoha zemích aplikována či ne. Například zkušenosti z mého regionu, odkud pocházím, jsou určité, mluvím tedy z tohoto hlediska, měli bychom vnímat i další překážky, například eh, osob mimo trh práce nebo těch, kdo nejsou schopni aktivně využívat nástrojů trhu práce, eh, otázka nelegálního zaměstnávání sem bychom opravdu měli zaměřit naši pozornost, vážený pane ministře. A věnovat se také tomu, jak zacílit naše vrhy tak, aby byly skutečně horizontální a překrývaly se i s prací jiných výborů, například otázka imigrace. Ještě zde nebyla zmíněna, ale zaznělo to na plénu. Je zde určitá náročná situace například v Jižní Itálii a to je také důležité téma. Nebo boj proti chudobě a odhalování a identifikování případů extrémní chudoby. Myslím, že zde máme veškeré podmínky pro to, abychom odvedli velký kus práce a abychom dokázali využít zkušenosti, které už v této oblasti máme. Zde zde na mysli odpovědnost vlády i vaši zodpovědnost, tak abychom se dovedli věnovat eh, těmto důležitým tématům. Přeji mnoho štěstí. Děkuji a nyní pan Tomas Mann. Děkuji vám, pane předsedo. Pane ministře, právě jste říkal, že tou hlavní prioritou je boj proti nezaměstnanosti mládeže, jak nalézt pracovní místa pro mladé. My jsme o to také usilovali na tomto výboru i v minulých letech. A jedna z možností byla záruka pro mladé, přičemž jsme věděli, že to slovo záruka je komplikované, protože je to velmi ambiciozní a chtěli jsme prostě tím jasně vyjádřit, že to bereme opravdu vážně, že to nejsou jen prázdná slova, ale otázka zní, jak to realizovat v praxi. Eh, ty finance, které na to máme, se některým zdály příliš nízké, ale nyní je máme, tak a co udělat pro to, aby těch 6 miliard, které máme k dispozici, byly také vynaloženy náležitým způsobem. A máme ty peníze od začátku roku, ale některé státy je neobdržely. Proč? Eh, instituce musí Eh, sepsat eh, požadavky a zdůvodnit svoje žádosti, ale když o toho zde ty úřady jsou, nemůžeme mladým lidem říci, počkejte si, až se tedy úřady konečně dostanou k tomu, aby formulovali žádost. Takže zde se musí něco stát a co vy v tom chcete udělat? A já jsem položil otázku, eh, těším se na odpověď, bohužel musím jít na zasedání jiného výboru, ale můj tým zde je, takže si vaši odpověď vyslechne a pokud by ta odpověď byla konkrétní, tak by nám to vel, velmi pomohlo, pane ministře. Děkuji. Děkuji, Tomasi. A nyní Brando Benefici. Nebo Benefeji. Já se omlouvám. Nepřečetl jsem to správně. Benefeji. Eh, gentile presidente, gent... Ehm, vážený pane předsedo, pane ministře, je mi ctí moci vás oslovit jakožto nový poslanec Evropského parlamentu a výboru pro zaměstnanost a sociální otázky. Na předchozí plenárce se pan Juncker jasně vyslovil v tom smyslu, že nová komise musí Eh, se pustit více do boje s nezaměstnaností, zvláště nezaměstnaností mladých. Také jsme schválili usnesení Evropského parlamentu k tomuto bodu, které se zaměřovalo na některé otázky, eh, také zaměření na protokolovou skupinu, ke které patřím. Pokud je o diskriminaci, která existuje vůči mladým lidem v celé Evropě, zdá se, že ta míra nezaměstnanosti mladistvých je dosti heterogenní. Kromě posilování jejich mobility musíme také dokončovat vnitřní trh. Proto bychom se měli soustředit na posunutí iniciativ, jaké začíná, začínají rozvíjet některé vlády, včetně italské. To znamená odstranit některé kvóty, třeba kvóty pro národní spolufinancování, tak abychom uvolnili zdroje, které budeme potřebovat na doplnění prostředků, které jsou již k dispozici na podporu pracovních příležitostí. A ještě by mě zajímalo, jestli, bychom, jestli byste mohli říct něco přesnějšího eh, k dalšímu směřování EURESu, A to v souvislosti s tím, že služby pro ty, kdo se uchází o zaměstnání, mají naprosto zásadní význam. Zajímalo by mě, jak daleko tedy jsme s uplatňováním s realizací Euresu. A jinak všichni se snažíme tedy zaměřovat na funkci těch takzvaných automatických stabilizátorů. Děkuji. Rád bych vás upozornil na to, že e, tu máme lhutu dvou minut. E, a slovo má tedy další kolegyně. Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Jsem ráda, že jste mezi nás zavítal. Myslím, že je to opravdu, že to má velký smysl, že na prvním našem zasedání máme mezi námi ministra, který předestře priority předsednictví. My s nimi souhlasíme. Přeji, přeji vám hodně úspěchu, protože pro hodně zemí to má velký význam. Pokusím se vyjádřit stručně, protože hodně lidí již řeklo hodně z toho, co jsem chtěla říct sama. A chci navázat eh, na téma evropského semestru předchozím funkčním období jsme se dohodli, že nebo jsme se snažili najít dohodu ohledně návrhů, ale dialog se nedostal úplně eh, až na, na úroveň rady. A střednědobé hodnocení strategie 2020, boj proti chudobě je důležitý, ale je potřeba, abychom měli určitý přeskum dosavadního naplňování této strategie, abychom nesnižovali naše ambice, ale ba naopak. Měli bychom rozvíjet lepší spolupráci mezi veřejnými službami na podporu zaměstnanosti. Zmiňovala se tady síť veřejných služeb, my bychom byli rádi, kdyby to byl závazný proces. Další prioritou je boj s nezaměstnaností mladých. I to tu bylo zmíněno. Že potřebujeme více úsilí a více finančních prostředků, ale odkud se vezmou tyto prostředky? Jak zvýšíme rozpočet, který bude na toto vyčleněn? Chceme, aby eh, neexistovala žádná diskriminace, aby se také řešila otázka romské eh, populace. Děkuji, mnoho štěstí. Eh, Děkuji, pane Poletti. Švédské tlumočení tu dnes není, takže budu muset hovořit špatnou angličtinou, což je tedy takový společný jazyk tady. Je to ambiciozní a kvalitní program, to, co jste tady předestřel za italské předsednictví. A podporuji všechno, co je na té agendě, ale neměli bychom zapomínat na problémy, které pak vyvolávají extremismus a konflikty v celé Evropě a to je skutečnost, že někteří lidé zoufale schání pracovní místo a někteří zaměstnavatelé toho zneužívají k tomu, že vyvolávají nejistotu, nejistou situaci s nízkými platy, prací, nelegitimní prací, prací na černo. A to je velmi nebezpečné v evropském kontextu. Je dobré, že se chcete zaměřovat na sociální aspekt, na makroekonomickou politiku, na nezaměstnanost mladých, chcete s tím bojovat, ale zároveň je důležité zajistit, aby lidé dostávali důstojný plat, aby dostávali důstojnou odměnu za důstojnou práci. To je jedno z klíčových témat, které chci připojit eh, k vašemu programu. Danuta Jasověcka. Děkuji. Nyní Danuta Jasověcka. Děkuji, pane předsedo. Mám radost, vážený pane ministře, že priority, které jste nám tu představil, jsou velmi rozsáhlé a mnohostrané. Jedním, jednou z nich je i boj proti nezaměstnanosti mladých lidí, což je důležité i pro nás. Pro, pro nás. Od roku 2013 jsme eh, ovšem zaznamenali 2 miliony nových pracovních míst, které ovšem ne, která nebylo možno uh, obsadit, protože uh, nejsou k dispozici lidé s příslušnými dovednostmi a znalostmi. Eh, byla řeč o duálním vzdělávání. Ráda bych se zeptala, eh, s čím počítáte na tomto poli, jaké kroky chcete podniknout, tak abychom tento problém vyřešili. Kromě toho bych se ráda zeptala, s čím konkrétně počítáte. Kromě toho je tu ještě jedna velmi důležitá věc, eh, sociální investice v Evropě, kvalita pracovních míst v jednotlivých členských státech. Před několika lety jsme schválili zprávu, která se týkala sociálních investic v Evropě. Jde o to, abychom ve členských státech provedli reformy, které se eh, tedy týkaly eh, péče i dalších oblastí. Ráda bych se tedy zeptala, co máte v plánu, jakým způsobem tedy chcete eh, provést reformy na celoevropské úrovni. Děkuji. Jde mi totiž o to, abychom dodržovali práva zaměstnanců. Jak je podle vás možné tato práva dodržovat? Eh, jak je možno bojovat proti práci na černo? A pokud jde o vaše priority, pane ministře, tak se domnívám, že už jste udělali jeden velmi důležitý krok, ten první krok. Přeji vám tedy do vaší práce všechno e, dobré. E, někdy e, je jeden krok důležitější než mnoho malých e, kroků. Prosím, e, děkuji. Thank you, uh, chair. Uh, děkuji. Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Vy jste vyzdvihl nezaměstnanost mladých jako jednu z priorit vašeho programu. A na stránce, což je velmi chválihodné, na stránce 44 anglické verze toho programu se odkazuje na opatření, které mají bojovat s e, nadměrně e, prekární prací. A já se chci dotázat. Nehrozí, že se zaměříme pouze makroekonomicky na kvantitu těch pracovních míst pro mladé spíš než kvalitu. Mladý člověk z mého volebního okrsku mi včera říkal, že jeho kolegové pracují v, u Mac, v McDonaldu, často mají 27 hodinové šichty. Jestliže tohle se považuje za zaměstnání pro mladé lidi, kteří pak prosí 27 hodin v kuse, tak já tedy si nemyslím, že to můžeme považovat za úspěšné. A pak máme miliony lidí, lidí v, v, za, na takzvaných uh, smlouvách uh, s mm, nulovou uh, uh, okamžitou výpovědí zero hour uh, contracts nebo jenom uh, jsou zaměstnáváni Eh, v jiných, jinými formami nejisté práce. A tak by mě zajímalo, jestli eh, bere italské předsednictví v potaz nejenom kvantitu, ale i kvalitu těchto míst, protože eh, mladí lidé jsou skutečně na tomto nesprávném konci trhu práce a trpí tím. Anne Gericke. Děkuji, Anne Gerike. Mikrofon, bitte. Wir versuchen es nochmal. Děkuji vám, pane předsedo, vážený pane ministře. Pane Polety, je cílem italského předsednictví definovat eh, cíle Evropy přátelštější také k dětem. Myslíte si, že zde by mohla vzniknout znovu platforma, která by se poučila ze zkušeností jednotlivých zemí, aby se upravila politika orientovaná na děti, případně aby se posunula dále, protože e, v oblasti nezaměstnanosti mladých bychom měli začít působit co nejnižším věku a usilovat o zlepšení rodinné politiky a Evropě bychom měli říci dětem jasné ano. To by podle mého názoru bylo inovativní, udržitelné a orientované do budoucna. A já si myslím, že zde by opravdu Itálie mohla jít příkladem a já vám přeji mnoho úspěchů. Děkuji vám. Nyní paní Ulrike Trebezius. Vážený pane ministře, dovolte mi vám poděkovat za to, že jste nám prezentoval dnes svůj program. Když hovoříte o nezaměstnanosti mládeže v Evropě, tak vám dávám pravdu. Jedna z nejdůležitějších věcí je investice do vzdělávání a dalšího vzdělávání. Ale byla bych ráda, kdybyste mi upřesnil, co si myslíte, jak by mohl Evropský parlament přispět v boji proti nezaměstnanosti mladých v Evropě? Za prvé s ohledem na to, aby se identifikovaly příčiny této nezaměstnanosti mladých s ohledem na špatně konstruovanou společnou měnu. A také ale zohlednění toho, že malé a střední podniky primárně vytvářejí pracovní místa pro mladé, ale trpí přílišnou regulací ze strany EU, což snižuje jejich hospodárnost a konkurenceschopnost. A zajímalo by mne, co je možné udělat do budoucna proto, aby se tato e, nadměrná regulační zátěž snížila. A dále je zajímavé, že jste poukázal na tom, že na konferenci v Miláně se diskutovalo o tom, o tématu společných sociálních systémů, které by se měly prosazovat a do nich by měly být zapojené všechny členské státy. Zajímalo by mě tedy, co to konkrétně znamená, ty budoucí společné sociální systémy. Děkuji. Děkuji nyní Richard Hoyt. Děkuji. Chtěl jsem se zeptat na korporátní sociální odpovědnost. Já vím, že vaše ministerstvo je jedno se z těch, kdo za to zodpovídají. Říkal jste, že budete prosazovat intervence CSR na evropské úrovni. A také se vás chci zeptat eh, na váš názor na eh, směrnici na nefinančním výkaznictví. Máte nějaké datum, eh, kdy to bude potvrzeno na úrovni rady? A pak eh, tedy pokud jde o ten názor od, eh, ze, str- ze strany čtyř aktérů na úrovni eh, kor- korporátní odpovědnosti, jako například World Business Council for Sustainable Development, takže ty vám chtějí pomoci s vypracováváním té směrnice. Přijmete tuto nabídku? A chci také pochválit vaši vládu za akční plán pro implementaci eh, těch pokynů pro eh, lidská eh, práva a v podnikání. Jsem rád, že budou existovat akční plány, ale využijete vaše předsednictví k tomu, abyste nejenom dokončili vlastní akční plán, ale abyste povzbuzovali i další členské státy, aby učinili to tež. Děkuji. A nyní má slovo Mira Mizoto. Děkuji a vítám vás v Evropském parlamentu, pane ministře. Neustále hovoříme o práci, ale málo toho pro práci děláme. A i vy jste zvyklí, nebo jste dostal tomu zvyku pronášet mnoho krásných slov. Evropská unie se, eh, se stává z 28 členských států, které mají různé daňové systémy, různé právní řády, různé zákony a v Itálii jsou eh, daně velmi vysoké. Máme v tomto světový rekord. To znamená, že se vás ptám, co chcete učinit proto, abyste harmonizovali, pr- eh, harmonizovali pravidla v této oblasti? protože jinak budou neustále existovat země první a druhé kategorie a budou, bude docházet eh, k nekalé soutěži v rámci EU. Určitě víte, že v Itálii je eh, mnoho milionů nezaměstnaných a proto Eh, bych vás ráda požádala, abyste řekl panu Alfánovi, panu ministrovi Alfánovi, že už nepotřebujeme žádné další přistěhovalce. Nemůžeme zkrátka eh, připustit, že do Itálie chodí další lidé, kteří bez tak nikdy nenajdou práci. Eh, jste stejného názoru? Sdílíte tento názor? A nebo se společně s panem Junkrem domníváte, že v příštích letech a desetiletích eh, potřebujeme eh, v Evropě 50 milionů nových přistěhovalců? Děkuji. A nyní Gorje Pirinsky, prosím. Děkuji. Vážený pane ministře, v písemné verzi priorit italského předsednictví se píše, že hospodářská krize ukázala, jsem tady, tady vidíte mě, Hospodářská krize ukázala, že eh, strukturální reformy je potřeba doporovázet eh, opatřeními, která budou zaručovat sociální soudržnost. Domníváte se, že chápání sociální soudržnosti eh, by se mohlo stát eh, středem naší diskuze o sociální politice a sociální dimenzi hospodářské a měnové unie? Protože ze všech těch otázek, které jste si tu vyslechl do posud, jasně vyplývá, že je tu celá škála velmi naléhavých problémů, které souvisí se sociální soudržností a že jsou tu zároveň úkoly, které je potřeba hledět, eh, řešit ze střednědobého dlouhodobého hlediska. To znamená, že my chceme, aby eh, tento výbor se stal tím eh, nejaktivnějším výborem v tomto hledu a proto se ptám, jak, od čeho se bude týkat dialog s ministry hm, v této věci. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo paní Kristýne Morvaj. Děkuji. Jakožto maďarská poslankyně mám dotaz eh, týkající se priorit italského předsednictví, který se týká konkrétně členských států kteří jsou vlastně členskými státy druhé kategorie. Problém nezaměstnanosti mladých. Myslíte si, že hodně lidí z těchto zemí, eh, mezi které patří Maďarsko, tady budou muset odcházet do jiných zemí za prací, čili jsou to vlastně trošku E, ekonomičtí migranti musí jít jinam, musí opustit své kořeny, své rodiny, své přátele. Myslíte si, že je to normální? Já jsem v tomto výboru nová, ale z toho, co jsem slyšela, tak e, v tomto výboru se zdá tato situace být normální. Ale u nás to působí obrovské utrpení, a pak také, pokud je o e, například chudobu, tak víte, že v Maďarsku je často velmi, lidé musí velmi tvrdě pracovat za pár set eur, za 200 eur měsíčně například v továrnách, které patří firmám Evropské unie. A ve stejných pobočkách v jiných zemích se platí desetkrát víc. Myslíte si, že je tohle přijatelné? Nebo myslíte, že by se s tím mělo něco udělat? Například na určité úrovni prohlásit, že jsou nepřípustné takové rozdíly v platbách v případě, kdy firma má pobočky v různých státech. Pak jak se díváte na TTIP, to znamená dohodu mezi Evropskou unii a Spojenými státy o volném obchodu, jak se to bude týkat malých a středních firm a pracujících. Když budeme hovořit o TTIP, tak eh, musíme k tomu přizvat i zástupce malých a středních podniků, abychom se dozvěděli, co si o této věci myslí. Silvio Costa. Děkuji, nyní Silvio Costa. Ten už bohužel odešel. Dobře. Takže Lampros Huntulis. Lampros Huntulis, prosím, máte slovo. Děkuji vám. Pokud jde o eh, práci na černo, tak eh, tam nejde jenom o daňové úniky. A tím pádem i problémy s rozpočtem, ale má to i další následky, protože tuto práci často provádí přistěhovalci, často jsou zaměstnáváni v restauracích eh, a kuchyních a podobně, kde je potřeba dodržovat striktní eh, hygien, standardy hygieny, ale často při tom řešení by bylo poměrně jednoduché, kdyby existoval nějaký systém, který by zajistil, aby platby procházely Eh, přes banku, aby se zabránilo daňovým únikům. Tohle jsou lidé, kteří si myslí, že přežijí v situaci, kde se stát o nikoho nestará. Často to pak umožňuje vykořišťovat eh, pracující eh, bez jakéhokoliv pojištění se špatnými stano- pracovními standardy. A e, to je velký problém, zejména v zemích s vysokou nezaměstnaností, tam tento jev dosáhl obrovských rozměrů. A Evropská unie by měla zajistit určité pokyny vedoucí k odstranění tohoto jevu. A pokud jde o přistěhovalce, kteří přišli nelegálně, tak vláda by je měla, se měla postarat o jejich důstojné životní podmínky předtím, než budou vráceni do svých zemí původu. Pokud se obrátí na sociální služby eh, této země, pracovní inspektorát a tak dále, tak to se možná nestane, to by udělali dříve, ale v podstatě nakonec nedochází k potlačování těch negativních jevů vůči rozpočtům a penzijních systémů. Listy Děkuji, tím jsme vyčerpali seznam řečníků a Pane ministře, já jsem vám slíbil živou diskusi a myslím, že jsem opravdu neslíbil nesplnitelné. Nechci vyhrotit pracovní podmínky, takže já vám neomezím řečnickou dobu. Přihlásil se do diskuse 22 řečníků, takže nyní musíte mít dostatečný prostor na reakci, takže prosím, máte slovo. Děkuji vám, děkuji vám, pane předsedo, děkuji všem za vaše blahopřání i za otázky, které jste mi položili. Je to velice těžké zodpovědět opravdu jednotlivě všechny otázky, které jste zazněly, ale pokusím se přece jenom eh, vytvořit takovou komplexnější odpověď. Možná, že bude taková obecnější, ale snad zodpoví mnoho otázek, které zde padly. První otázka, nebo první taková úvaha, sice jaké jsou ambice italského předsednictví v oblasti velkých témat, která byla navržena pro období evropského semestru. Opravdu si dobře uvědomujeme, že tento rok, který nás čeká, je velmi krátký, protože přijde nová komise, bude, nastane výměna vedení, ale také víme, že to je první semestr v rámci nového legislativního období Evropského parlamentu a diskuse, které můžeme otevřít v této fázi, a argumentace a diskuse, které chceme nyní připravit, budou mít dopad i na další budoucí měsíce. A proto se domníváme, když otvíráme důležitá a relevantní témata, není to proto, že si uvědomujeme časová omezení našeho semestru, ale proto, že víme, že dobrá spolupráce mezi radou, parlamentem a komisí, zvláště v oblasti práce, je něco, co Eh, pomůže k dosaženým velkých změn a můžeme takto dostat na eh, program významná témata, témat, která jsou významná pro evropskou budoucnost. Mnozí se ptali, co může zde udělat Evropský parlament. Já si myslím, že Evropský parlament může vyslat určitý signál, naznačit to nasměrování, vyjádřit, co byste chtěli, co očekáváte a že byste mohli vysvětlit, proč se vydáváte tím směrem, kterým se vydáváte. A komise odvede svoji práci, rada odveze svoji práci a parlament také. Jde o to vytvořit klima dialogu a kvalitní výměny názorů a výměny zkušeností a pak se nám podaří získat dobré zkušenosti. Tolik tedy k tomu prvnímu okruhu otázek a možná bych k tomu připojil ještě jednu věc týkající se tématu semestru. Myslím si, že je opravdu důležité vytvořit větší míru kapacit pro dialog mezi jednotlivými složkami, mezi jednotlivými partnerskými institucemi, aby zde byl dialog, který bude ale dialogem, který má trvalý charakter. Myslím si, že je důležité komunikovat a vyměňovat si názory mezi různými odbornými komisemi, různými formáty eh, na radě i v Evropském parlamentu. Pokusili jsme se naplánovat například první ministerské setkání pro oblast sociálních věcí a životního prostředí nebo setkání ministrů pro sociální záležitosti a ministru školství. Takže snažíme se takto spojovat, kombinovat. Načali jsme téma makroekonomických stabilizátorů, tomu se věnuje vicepremiér pro hospodářství. Víme, že sami nestačíme na toto téma. A jde o to, aby všechny složky komunikovaly se sebou navzájem. Pokud každý bude oddělený a bude hledat odpověď jenom v rámci svých kompetencí, no tak ta diskuse potom bude taková, že každý bude chtít posilnit svoji úlohu a potrhnout to, co umí řešit on, že on to řeší správně, ale tím něčeho nedosáhneme. Problémy vyřešíme jenom společnou spoluprácí, jen takto najdeme institucionální řešení a o to právě usilujeme v tomto našem semestru tak to je to nastaveno. Myslím si, že už od začátku jsme se snažili zapojovat eh, do centra těchto diskusí sociální partnery, například zapojovat do neformálních rad ministrů. To je jedna z možností, jak se postarat o to, že jejich názory a postoje se stanou součástí té vlastní výměny e, názorů a budou v centru dění. To by mělo naznačit tedy ten směr našich návrhů, abychom byli schopni anticipovat naše výsledky návrhů. Další téma, nezaměstnanost mládeže, záruka pro mladé a problémy, které se k tomu váží. Myslíme si, že téma nezaměstnanosti mladých je téma klíčové, má zásadní význam pro budoucnost evropského kontinentu. A z našeho pohledu tu není nějaká jednotná univerzální odpověď nebo univerzální nástroj, který bychom mohli použít. Musíme společně budovat a hledat nejrůznější nástroje a modality pro řešení této otázky. Například je to téma vzdělávání, šíření poznatků, znalostí a dovedností. To souvisí s kvalitou vzdělávání. A záruka pro mladé zde má důležitý prostor, protože hm, Hovoříme zde o lidech, kteří předčasně ukončili školní docházku, nebo ji přerušili, nebo skončili školní docházku, ale nenašli adekvátní místo na trhu práce. Musíme se jednoznačně a prioritně zabývat těmito mladými lidmi a to prostřednictvím nástrojů, které je budou aktivovat. To je nesmírně důležitý prvek všech těchto programů. Nesmíme si myslet, že to se veřejné vnucuje občanům nějakou politiku. Ne, jde o to aktivizovat lidi, aby sami se stali aktivní součástí odpovědi na této výzvy. Jde o to vytvořit kapacity tak, aby se mladí zapojili do toho projektu, aby se stali součástí procesů i vztahů se společností. A proto si myslím, že by bylo dobré abychom pracovali na dlouhodobé stabilitě, abychom propagovali záruku pro mladé a nasměrovali do této oblasti také zdroje. Teď je tedy otázka, odkud budou pocházet zdroje. To by měla být priorita. Je to momentálně prioritou nás všech a společně bychom měli rozhodnout, jak nasměrovat adekvátní prostředky právě sem. V souvislosti s tímto tématem se jasně otevírá i tématika boje proti chudobě. Myslím si, že to je nesmírně důležité a citlivé téma. My jsme se té diskusi věnovali v Miláně, na radě ministrů. A říká se, že nemáme v rukou klíčová data. Máme cíl pro rok 2020 a sice snížit počet chudých lidí v Evropě o 20 milionů osob. Jenomže nastala krize a vlastně vede k tomu, že počet chudých v Evropě roste, nesnižuje se. A proto bychom měli reálně diskutovat o tom, zda ty indexy, které máme, opravdu adekvátně mapují situaci v terénu. A to je nesmírně důležité, abychom zmapovali, jaké problémy krize způsobila přímo v terénu a je důležité, abychom zde byli schopni společně vytvářet politiky a nástroje na komunitární úrovni a kombinovali s politikami jednotlivých zemí. Zde je důležité propojovat politiky aktivní, politiky trhu práce a vzdělávání a ne, snažili se řešit vše jenom finančními přesuny, které nemají smysl sami o sobě, protože peníze jenom jako takové dlouhodobě problém nevyřeší. A občané, kteří mají největší problémy, se musí nějak vyrovnat s otázkou dlouhodobého uplatnění na trhu práce. Neměli bychom zde pěstovat kulturu závislosti na finančních tocích, aby se tito lidé nestali dlouhodobě závislí na finančních transferech a dotacích ty by měly být dočasné vytvořit náležité dlouhodobé podmínky. Jde o to systematicky pomáhat lidem, kteří podporu potřebují. Musíme si uvědomit, že ta specifická situace má velký dopad zvláště na děti a na rodiny, kde je mnoho dětí. Proto potřebujeme takové sociální politiky, které umí selektivně působit na problémové skupiny, na například skupin rodin, které mají mnoho dětí a podobně. Spolu s tím můžeme také udělat takovou malou reflexi tématu, které jsme zde také načali, a to je otázka zodpovědného zapojení občanů do politik a konkrétních kroků. Potřebujeme zde nový systém, komunity, prosperity, obě, obnovy důvěru ve společnost, to společenství. Musíme si uvědomit, že je zde určitá dynamika mezi státem a trhem. A to není jiná aktivní dynamika. Jde o to, že Mezi státem a trhem je společnost. Společnost jako společenství a každý jednotlivec, každý jednotlivý občan by díky politikám měl mít možnost se zodpovědně rozhodnout, že se stane součástí řešení problémů s ním se právě ta jeho komunita vyrovnává. To je téma, které je klíčové pro celou řadu evropských zemí a je čím dál tím důležitější a souvisí to s pluralitou forem a subjektů. Nemyslíme si, že by zde byly nějaké formy, které by se měly preferovat nebo vnucovat, nebo nějaké fondy, asociace, združení, družstva a tak dále. Máme zde obrovské spektrum nejrůznějších nástrojů a tato pluralita forem by měla platit i na trhu. Je důležité, aby sociální organizace, firmy, podniky měly k dispozici široké spektrum různých alternativ a každý hledal tu odpověď, která nejlépe vyhovuje té jeho oblasti a aby se bylo možné reagovat na lokální úrovni. Takže Snažíme se toto vyřešit i v oblasti boje proti chudobě, například formou podpory dobrovolného se zapojování občanů. To je pro nás eh, důležité pro hledání efektivní odpovědi. Další téma, které jste zmínili, je velice široké, souvisí s mobilitou. Mladí lidé totiž opouští svoje bydliště, hledají nějaké nové místo, kde by mohli pracovat a dostávají se tak do kontaktu s jinými systémy sociálního zabezpečení. Nicméně evropští občané jsou samozřejmě pilířem e, evropského sjednocování a v této souvislosti hraje velmi důležitou roli volný pohyb osob. Nikdo ho nesmí spochybňovat. Jedná se o základní pilíř a právě proto musíme tento základní pilíř eh, zachovat a chránit. Pokud budou existovat eh, určité pochybnosti eh, o základních pilířích Evropské unie, tak to bude velmi velký problém, protože to by byla krize základních pilířů, museli bychom ty věci nově reflektovat a právě proto musíme vycházet z toho, že se jedná o základní hodnotu, ale základní hodnotou to bude pouze tehdy, pokud volný pohyb osob eh, bude využíván, eh, svobodně využíván, pokud občané změní bydliště tehdy, pokud tak budou chtít. Pokud se tak rozhodnou kvůli tomu, že v oblasti, kde bydlí, je extrémně vysoká nezaměstnanost, pokud budou v Evropě velké rozdíly eh, v příjmech a v zaměstnanosti, tak už to nebude volný pohyb osob ve smyslu dobrovolného pohybu osob, ale ta mobilita bude tak říkajíc vnucována. Naše politika nesmí směřovat k tomu, že budeme eliminovat mnohost, rozličnost, musíme eh, chránit všechny zaměstnance ve všech zemích, všude tam, kde lidé pracují, a samozřejmě, že musíme zohlednit také eh, problémy těch zemí, ze kterých lidé odcházejí a musíme se soustředit také na ty cílové země. Musíme řešit problémy jak v zemích původu, tak eh, v těch cílových zemích. Samozřejmě, že to je velmi ožehavé téma, to právě tehdy, pokud stále ještě řešíme krizi, ale rozhodující je v této oblasti jedna věc. Musíme být naprosto pevně přesvědčeni o tom, že mm, vodný, volný pohyb osob je důležitý a nespochybňovat ho. Eh, práva zaměstnanců, to je další téma. Eh, důležité je, aby Evropa Eh, zrůstala, aby se integrovala v rámci jednotné politiky. Teze, která hovoří o tom, že přistěhovalectví ohrožuje pracovní místa, může eh, v určitém ohledu platit. Ovšem pokud se podíváme na údaje za celou Evropu, tak zjistíme, že přistěhovalci jsou především tam, Eh, kde, je do, kde jsou dobré podmínky zaměstnanosti. To znamená, že přistěhovalci nejsou nutně překážkou zaměstnanosti, ale naopak mohou zaměstnanost podporovat. To znamená, že eh, to musíme prověřovat bod po bodu, krok po kroku. Nechci říct, že je všechno ideální. Samozřejmě, že potřebujeme jednotnou evropskou politiku, ale zároveň ty věci musíme měřit objektivně, musíme to posuzovat objektivně. Nicméně považuji za morální povinnost, povinnost hostitelů, když vidíme tragédie, které se odehrávají, když vidíme, jak, za jakých podmínek lidé k nám přicházejí žádat o azyl, tak to nesmíme přehlížet. nesmíme, ten problém zametat pod koberec, nesmíme se tvářit, jako by se nic nedělo. Pokud bychom tak učinili, tak bychom eh, se dopustili zásadní chyby a nedostali bychom svým povinnostem jako eh, politici a legislativci. To znamená, že musíme zvolit vhodné nástroje, musíme se vyhnout tomu, aby tady vznikaly bariéry, překážky, eh, musíme se vyhnout tomu, aby byly vedeny diskuze, které budou škodlivé pro celkové klima, ale musíme se tomu tématu věnovat s veškerou vážností. Nepochybně je to téma, které nemohu uh, řešit ve vší úplnosti. Další věc, která tu zazněla. Malé a střední podniky. Malé a střední podniky hrají velmi důležitou roli při vytváření pracovních míst. Jsou důležité z hlediska zaměstnanosti v Evropě, nicméně eh, cílem, eh, o který se tu snažíme, je odstranění překážek. Musíme odstraňovat překážky, které na trhu práce jsou. Vždycky máme pocit, že musíme někomu pomáhat, ale zároveň často děláme věci, které mají úplně opačný účinek. Pomáháme, dáváme do toho vlastní energii, ale zároveň vytváříme eh, nové překážky, což není úplně moudré. Já si myslím, že nejmoudřejší by bylo, kdybychom odstranili překážky a kdybychom se postarali o to, že malé a střední podniky budou moci růst, bude se jim na trhu dařit, aniž by čelili velkému množství problémů a překážek. A to samozřejmě souvisí s byrokracií, s přílišnou regulovaností. To jsou věci, se kterými musí malé a střední podniky bojovat a my musíme pracovat na tom, abychom takové překážky buď zmírnili, anebo je úplně odstranili. Nyní musím nahlédnout do svých poznámek, abych si připomněl, na co jste se ještě ptali, jestli se mi podařilo odpovědět víceméně na všechno, nebo jestli jsem na něco zapomněl. Vypadá to, že tu bylo zmíněno ještě jedno velmi důležité téma a sice eh, další vývoj eh, na trhu práce v Evropě a systém EURES, systém pro služby zaměstnanosti. Já si myslím, že to je velmi důležité a zajímavé téma, protože to, co v tuto chvíli zažíváme, do značné míry souvisí s našimi dějinami. Eh, nicméně v tuto chvíli nastává nová fáze. Myslím si, že eh, v této chvíli potřebujeme posílit služby zaměstnanosti, a to jak na úrovni jednotlivých členských států, tak na úrovni celoevropské na úrovni Evropské unie. Zároveň si musíme uvědomit, že toto téma souvisí ještě s jedním tématem, o kterém tu také byla řeč, a sice znalosti, kvalifikace, srovnání nebo vyladění sladění eh, požadavků trhu práce a nabídkou eh, vzdělávání. Já si myslím, že tady musí jednat jak eh, jednotlivé členské státy, tak Evropská unie jako celek a musíme dosáhnout pokroku. Nejprve potřebujeme upotřebitelná vhodná data, tak abychom mohli zaručit eh, komunikaci mezi systémy. Eh, zaměřovat se musíme právě na mladé lidi, protože mladí lidé mají největší mobilitu. Eh, potřebujeme tedy vhodné informace, které nám potom pomohou najít to nejlepší řešení. Pokud je o EURES, tak se domnívám, že musíme vytvořit takzvanou druhou generaci s jedním společným cílem. Mnoho zemí si stěžovalo na to, že byrokracie je zkrátka příliš. My tedy hovoříme o Euresu, o další eh, perspektivě, o dalším výhledu, ale musíme si dát pozor na to, abychom nevytvořili další byrokratickou zátěž, abychom eh, nevytvořili další přílišnou a zbytečnou regulaci. Nepochybně potřebujeme trh práce sjednocovat, ale, jak už jsem řekl, Musíme zabránit tomu, aby v této souvislosti vznikala další pravidla, abychom vydávali nové eh, předpisy, které by nebyly zbyteč, nezbytně nutné. Já si myslím, že jsem zcela určitě eh, neodpověděl na všechny vaše dotazy, ale vzhledem k nedostatku času eh, to bylo obtížné až nemožné. Na závěr mi dovolte, abych ještě jednou co možná nejsrdečněji poděkoval všem za dotazy, podněty, komentáře a rady. Děkuji, všechno jsem si to vzal k srdci, všechno jsem si to pečlivě poznamenal, zapsal a postarám se o to, abych při své další práci všechny vaše podněty zohlednil, respektoval. Neplatí to jenom pro mě, platí to pro celou radu. Doufám, že budeme schopni dobře spolupracovat, protože za předsednictví mohu říci, že eh, právě to je dobrý přístup k těm všem problémům, které v oblasti práce a zaměstnanosti máme. Jsem přesvědčen o tom, že cestou vpřed je pouze silný eh, a intenzivní dialog a také společný pocit odpovědnosti. Děkuji, pane předsedo. Doufám, že vás moje odpovědi nesklamaly, nicméně objem těch otázek byl obrovský. Vynasnažil jsem se odpovědět co možná eh, na nejvíce z nich. Děkuji vám, pane ministře. Je naprosto jasné, že při 22 otázkách nelze odpovědět úplně na vše, ale než se s vámi rozloučím, dovolte mi na závěr této rozpravy konstatovat tři věci. Za prvé, myslím si, že tato rozprava ukázala, že výbor hodlá opravdu angažovaně pracovat na těchto otázkách a bude na nich pracovat. Eh, z diskuse jiných institucí na naší stranu hřiště byl eh, přehrán jeden míč týkající se přeskumu v polovině období strategie Evropa 2020 a my budeme příslušným výborem pro tento přeskum a rozhodli jsme se, že v parlamentu vypracujeme společné usnesení a skombinujeme ho k, s otázkou k ústnímu zodpovězení. Takto jsme se dohodli na koordinátorech a samozřejmě to bude také v souvislosti s plány italského předsednictví. Za druhé, padla zde otázka na T-typ. Já vás tím nechci nadále nějak mučit, budeme se tomu tématu věnovat i nadále a domluvili jsme se ve výboru, že na podzim uspořádáme k tomuto tématu e, slyšení v souvislosti s pracovním právem a možnostmi zaměstnanosti, protože je zde rozsáhlá diskuse o tomto tématu, takže je to opravdu aktuální věc. Dovolte mi kritickou poznámku k tomu, co jste zde teď uvedl. Pane ministře, regulace, které eh, vyslali na cestu Rada a parlament, například otázka mateřské dovolené nebo náročný kompromis při eh, směrnici uplatňované v oblasti eh, vysílaných pracovníků nedostali potom ex post nálepku nadměrná byrokratizace Um, Danuta, já se určitě teď pohádáme o přestávce po schůzi a bych si tuto regulaci us- představoval lépe, zvláště co se týče zneužívání situace vysílaných pracovníků. Když nyní ex post eh, se vlastně likviduje ta vůle eh, zákonodárců prostřednictvím antibyrokratizačních eh, programů, jako je Refit, tak si myslím, že to není úplně ve smyslu evropské demokracie a to jsem zde chtěl zmínit. A rád bych vás požádal o to, abyste se zasadil o to, abychom nebyli ještě více nepopulární na veřejnosti, aby se to netvrdilo, že se zde něco vyjednává za zavřenými dveřmi a že jsou to věci, které nejsou v kompetenci tohoto parlamentu, protože tomu tak není. Já vám děkuji za vaši návštěvu, myslím si, že zůstaneme i nadále v kontaktu. U všech těch palčivých sociálních otázek se tento výbor jistě ozve a budeme rádi, ale kriticky doprovázet vaše italské předsednictví. Vážený pane ministře, velice vám děkuji. So, Kolleginnen und Kollegen, darf... Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, posaďte se. Tím bychom se dostali k bodu číslo 4, souhrný rozpočet Evropské unie pro rozpočtový rok 2015. A k této problematice nás nyní čeká první výměna názorů. Problém spočívá v tom, že máme málo času a proto se nestihl překlad do všech jazyků. Máme ten dokument k dispozici pouze v angličtině, ale je to první výměna názorů, takže já doufám, že bude možné eh, pracovat i pouze s touto anglickou jazykovou verzí. A tento Návrh stanoviska tedy spadá i do kompetence našeho výboru a my už nyní pracujeme na vypracování stanoviska tak, aby bylo možné ho odeslat do e, rozpočtového výboru. Paní Maria Arena z sociálních demokratů by byla navrhovatelkou stanoviska, zastupuje zde juta Steinruck a dáme jí o něco více než dvě minuty pro její prezentaci stanoviska. Děkuji vám, pane předsedo. Autorka našeho stanoviska, navrhovatelka, bohužel dnes nemůže přijít. Když jsem se dívala na ten návrh, tak mohu říci, že to je opravdu velmi dobrý návrh. A paní kolegyně hlavně vychází z toho, že nezaplacené faktury posledního finančního rámce je konečně třeba vyrovnat a také se zaměřuje na boj proti nezaměstnanosti mladých a musí se to zohlednit v rozpočtu pro rok 2015. Rada zde nebere na vědomí svoji zodpovědnost, navrhla příliš nízké prostředky. Už jsme o tom diskutovali minulý týden. Frontloading je pěkná věc, ale Mezinárodní organizace práce nám poskytla jiná čísla a byly zde navrhnuté jiné priority a také nezbytné vypra- vypracovat prioritní program EU pro pracovní místa. Paní Arena navrhuje také určité pilotní projekty, které vítám, a sice Evropská karta sociálního pojištění, určitá studie k tomu a její eventuální zavedení. To je vlastně důsledek zprávy z vlastního podnětu, kterou jsme schválili společně v loňském roce. Dále je zde pilotní projekt týkající se energetické chudoby a také přípravná opatření v oblasti otázek azbestu. To vše jsou podle našeho názoru opravdu skvělé návrhy a Maria Arena se těší na vaše příspěvky, na, na příspěvky všech kolegyň a kolegů z tohoto výboru a bude-li to možné, tak i já se pokusím vaše otázky zodpovědět. <laughs> Výborně. Děkujeme, Jutě Steinruck. A nyní budou mít slovo stínový zpravodaje a za EPP Jaroslav Plura. Děkuji, paní převodničanci. Hm? Jako... Děkuji, pane předsedo. Jako stínový zpravodaj chci poděkovat Marie Arenas za toto stanovisko k souhrnému e, rozpočtu. Já plně souhlasím s tím, že by měl hrát klíčovou roli při podpoře eh, zaměstnanosti a růstu, a to zejména pokud jde o dramatickou situaci na trhu práce. A musíme posílit přístup k finančním prostředkům a to v rámci záruky pro mladé Evropského sociálního fondu. Ale abychom měli udržitelné změny na trhu práce, musíme e, zajistit potřebné podmínky na rozvoj podniků. Malých, malé a střední podniky představují až 65 pracovních míst na úrovni EU takže svými pozměňovacími návrhy chci upozornit na to, že musíme financovat ty nové eh, firmy, startupy a celkově podporovat rozvoj malých a středních podniků. A musíme také odstranit přílišnou administrativní zátěž, byrokracii, podporovat sociální podnikání a mít přístup k eh, takzvaným mikropůjčkám. Když chceme využít, chceme-li využít potenciál Evropské unie, unie naplno, musíme dát rovnou příležitost také osobám s postižením a musíme jim zajistit přístup na trh. Vzhledem k tomu, že existuje vysoká míra chudoby, včetně dětské, musíme také zajistit finanční prostředky pro ty, kdo jsou nejpotřebnější, a priority, které byly schváleny, by se měly tedy promítnout ehm, do rozpočtu. Děkuji. E- Děkuji a nyní Ulrika Trebezius za ECR, prosím. Nicht da. Vypadá to, že paní kolegyně tu není, že už to není. Dobře. A proto promluví Maria, Marian Harkin za ALDE. Děkuji. Děkuji eh, paní zpravodajce za vynikající práci na tomto stanovisku. Já podporuji její návrhy. A pokud jde o pozici rady, právě jsme obdrželi informace dnes, ještě jsem neměla čas se na to eh, podívat podrobně, ale eh, podívám se na to později, ale pokud jde o doporučení zpravodaje. Tak ji plně podporuji, ještě bych to posílila trochu tam, kde se hovoří o frontloadingu, eh, o tom předfinancování, tak když se podíváme na řadu různých aplikací v rámci EGF, tak poprvé v tomto případě tu byly e, určité žádosti nejenom pro EGF. To bylo povzbudivé, protože máme teď i další evropský fond, který může být využit na pomoc v oblasti nezaměstnanosti mladých. Nic. Takže já bych chtěla vyzvat členské státy, aby využili i tento fond, i tuto možnost. Pokud je o pilotní projekty, na tom jsme se dohodli a já to podpořím, nic dalšího nemám. Děkuji ještě jednou eh, za zprávu. Danke sehr. Děkuji. Za GUE nevidím ani jednu ze stínových zpravodajek, to znamená, že nyní má slovo pan Meserič, prosím. Pity. I'm here, Chair. Thank you very much. I'm, uh... Děkuji, pane předsedo zastupuji tady eh, členy, co by náhradník. Děkuji za dobrou zprávu eh, zpravodajovi, podporujeme dobré myšlenky, které tu zazněly. Já si myslím, že eh, je to rozumný kompromis v mnoha otázkách. Taktéž naprosto souhlasím s tím, že byť to financování předem je dobrá věc, tak je tu celá řada problémů, které jsou s tím spjaty. Eh, to znamená, že dřív nebo později se musíme podívat na to, jak eh, to bude možno v jednotlivých členských státech řešit, protože absorční kapacita jednotlivých členských států není někdy dostatečná. Kromě toho bych eh, chtěl říci, že za druhé velmi děkujeme za to, že jste přijali naši iniciativu týkající se pilotního projektu v oblasti energie energetické bezpečnosti. Myslím si, že to bude klíčová otázka eh, v budoucnosti. Bude to eh, později velmi důležité. Byť to na první pohled nemusí tak vypadat. I kromě toho si myslím, že eh, tu jsou jež je tu celá řada eh, symbolických škrtů v mnoha oblastech a budeme se snažit o to, aby ty symbolické škrty zůstaly do, eh, skutečně takto malé a symbolické. Eh, za EFD tu zatím žádný stínový zpravodaj není. Nebo snad ano? Myslím si, že ne. Ano. Omlouvám se, ale nedokážu přečíst vaše jméno. Prosím, máte slovo. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Jsem, mám za to, že návrh vytvoření evropské eh, sociální karty, to je jenom zástěrka vlastně pro vytvoření evropského průkazu totožnosti. To povede k dalšímu podkopání demokraticky zvolených národních vlád, centralizace eh, moci v Bruselu když liberisté oznámili plán na eh, zavedení občanského průkazu v Spojeném království, tak to vyvolalo skandál. Občané Spojeného království jsou znepokojeni mnoha aspekty tohoto systému, například jak se všechny tyto informace, které za účelem těchto karet budou schromážděny, jak budou uchovávány a používány jakákoliv informace týkající se těchto karet se bude muset neustále aktualizovat, jinak nebudou e, účinné. A jakmile ten systém bude nastaven, tak kolik více dalších informací budou v budoucnosti o sobě muset občané poskytnout. Čili to má obrovské dopady na lidská práva, zvláště až potřeba tzv. bezpečnosti bude vyžadovat i eh, poskytování biometrických údajů. Dále je tu otázka nákladu tohoto programu. Před pěti lety, když byl zrušen ten program britského průkazu totožnosti, tak se od, odhadovalo, že za deset let to bude stát 800 milionů eh, na pokrytí 65 milionů lidí, ale eh, když to rozvedeme na 500 milionů lidí, tak to znamená, že to bude stát 6 miliard. A to znamená, že eh, když te, vlastně soubor eh, těchto informací, daň, zejména daňového charakteru, eh, je opravdu znepokojivý. Není v podstatě možné to dělat, aniž vytvoříme centralizovanou daňovou a sociální politiku napříč Evropskou unii. Já si myslím, že je to jenom další krok k, ke snu pana Junkra, to znamená evropský superstát, prostřednicím prostřednictvím politik, které mají zamaskovat eh, předvoliče skutečný záměr. Gut, danke schön. Nun haben wir... Děkuji. Do diskuze se přihlásili další řečníci a sice paní Jazověcka jako další. Děkuji, pane předsedo. Ano, toto stanovisko paní kolegyně upozorňuje na to, že bychom měli finanční prostředky investovat vhodným způsobem eh, právě proto, abychom bojovali proti nezaměstnanosti mladých lidí. Jsem eh, velmi ráda, že pan kolega zmínil pilotní projekty, eh, že je zmiňuje i paní autorka, protože si myslím, že právě pro migranty. Jsou tu velmi negativní dopady, které musíme řešit. Ráda bych předložila pozměňovací návrhy týkající se pilotních projektů. Jde o podporu migrantů jak ze zemí EU, tak ze třetích zemí. Jde o to, abychom se aktivně postarali o to, že se migranti vrátí zpět na trh práce, že, budou, že získají příslušné vzdělání a tak dále. Děkuji. Ptám se, jestli se k tomu hlásí o slovo ještě někdo další. Pokud ne, tak předávám slovo komisi. Je to pan Oliver Ruland. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Vyjádřím se dosti stručně. V první řadě děkuji za stanovisko Evropského parlamentu které eh, jak si eh, obnovuje, doplňuje postup, eh, postoj komise a to i v jednom bodě, který nefiguruje v návrhu stanoviska. Rada popr- poprvé navrhuje snížení tedy prostředků na závazky v rámci hlasování o finančních perspektivách. A to je nová záležitost, takže na to jsem vás chtěl upozornit. Pokud jde o pilotní projekty v první vlně, tady byla oficiální reakce komise, která se snaží obrátit pozornost na skutečnost, že tato témata jsou rovněž důležitá, chce obrátit pozornost na eh, poměrně eh, tedy na převzetí těchto témat ve stávajících programech, tak aby byly zohledněny ve stávajících programech, jsou tu, jsou tu, využíváme ta základní kritéria, zda už je to pokryto nebo není stávajícím právním rámcem, stávajícím rozpočtem. Čili to je to hlavní kritérium, sanalizovat, jestli už to je pokryto, abychom nedávali na to eh, další prostředky. Nevím, jestli Samozřejmě chcete ještě, abych vyjasnil něco dalšího, případně se může, nás můžete zeptat. No Jsou k tomu nějaké dotazy? Jsou nějaké otázky ke stanovisku komise? Pokud ne, tak předám slovo zpravodajce, respektive její zástupkyně Jutě Steinbrück. Ano, kolegyně Marie Rena bude nepochybně velmi potěšena tím, Eh, širokým souhlasem s, jejich, s jejím stanoviskem. Poprosila mě, abych eh, tady oznámila, že doplní ještě jeden pilotní projekt eh, na téma minimální mzdy, protože pilotní projekty mm, se netýkají realizace, ale jde spíše o to, abychom zkoušeli různá opatření. Pokud jde o financování malých a středních podniků, tak proto tedy nejsme tím příslušným výborem, to dělá výbor ITRE nebo výbor pro regionální rozvoj a právě proto je velmi těžké to zapracovat do našeho stanoviska, nicméně eh, autorka stanoviska se velmi těší na spolupráci se stínovými zpravodaji a na eh, všechny Eh, dobré pozměňovací návrhy, které dorazí. Děkuji. To znamená, že nyní musím eh, oznámit ještě harmonogram hůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Eh, to je 26. července poledne pouze v angličtině, máme k dispozici pouze anglickou verzi, to znamená, že vás žádáme, aby i pozměňovací návrhy byly toliko v angličtině, to znamená, opakuji ještě jednou, 25. července eh, ve 12 hodin v poledne. 3. Eh, prosince se pobavíme o pozměňovacích návrzích, které dorazily pardon, 3. září se pobavíme o těch pozměňovacích návrzích, které dorazily. Hned 3. září eh, musíme hlasovat, eh, protože eh, brzy na to vyprší lhůta pro předkládání těch stanovisek ve výboru pro rozpočet a 22. října tady bude ta zpráva předložena k hlasování. Tolik tedy k tomuto bodu a dostáváme se k bodu Mm, programu číslo 5, zřízení Evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nahlášené práci a odrazování od ní. Spravodaj musíme jmenovat, zatím jmenován nebyl. V tuto chvíli si tedy můžeme vyměnit názory se zástupci komise. Komise přijala své stanovisko 9. dubna tohoto roku. E, výbor pro zaměstnanost jmenuje svého zpravodaje v září dneska e, jsme se na tom domluvili na schůzi koordinátorů a učinili jsme kroky, které jsou k tomu potřeba. Jak je eh, jasné z dosavadní diskuze, je to jedna z hlavních iniciativ italského předsednictví, jeden, eh, jedno z nejdůležitějších témat, kterému se chce italské předsednictví v nadcházejícím půlroce věnovat. Tento návrh prověřil také Evropský hospodářský a sociální výbor. To znamená, že nyní můžeme eh, si vyměnit názory se zástupcem, za zástupci komise. Bude to tedy první výměna e, eh, názorů s komisí. Máme tu e, pan, paní e, vedoucí oddělení, takže vás prosím, máte slovo. Merci beaucoup, monsieur le... Děkuji vám, pane předsedo. Podle posledního průzkumu Eurobarometru Eh, každý desátý Evropan koupil služby nebo produkty eh, vycházející z eh, této práce, práce na černo z tohoto regálního sektoru a my všichni víme, že tato práce může mít různé formy v různých státech, ale Eh, každopádně v úhrnu má velmi negativní dopady na pracující, na podniky i na společnost, eh, na národní rozpočty. Je to tudíž výzva pro všechny členské státy. Ty negativní dopady jsou evidentní na zdraví a bezpečnost na pracovišti, ale také i z hlediska různých práv, jako je třeba právo na eh, neplacené volno, právo na školení a vzdělávání, ehm, na možnost pobírat podporu v nezaměstnanosti a další aspekty. Má to dopad eh, také na duchodovou situaci těchto osob na jejich zdravotní péči a z hlediska nekalé eh, hospodářské soutěže opět to má dopad na podniky a na úrovni států skonstatujeme nejhorší dopad eh, z hlediska státních příjmů a sociálních podmínek. Znemožňuje to aktivní eh, politiky na poli trhu práce. uplynulých letech se na evropské úrovni eh, stalo několik věcí. Členské státy se e, snažily uvažovat o tom, co by se dalo dělat z hlediska spolupráce, ale bohužel neexistuje žádné jednoznačné fórum na úrovni Evropské unie, které by umožňovalo skutečnou spolupráci na tomto poli. Nemáme, chybí nám ten eh, celostní přístup. Někteří se zaměřují na, podniky, na podmínky práce, jiní v jiných forech se zabývají sociální bezpečností, ale neexistuje žádné združování zkušeností. Kromě toho členské státy naráží na problémy při řešení přeshraničních jevů souvisejících s eh, prací na černo. A na základě této eh, analýzy, když se zamyslíme tedy nad tím, že to je v podstatě problém pro všechny členské státy a že tento jev nadále přetrvává navzdory veškerému úsilí a iniciativám posledních let, tak jsme 9. dubna navrhli vytvoření platformy prevence a e, boje s tímto jevem. Je to platforma, která jde na, na příč členskými státy. A to prostřednictvím spolupráce dozorčích e, e, orgánů a správních orgánů při uplatňování pravidel a to znamená ve prospěch eh, těch, kdo se zabývají inspe, eh, inspektoráty práce, těmi, co se zabývají eh, sociálními e, otázkami. Čili aby existovalo fórum pravidelných výměn informací a spolupráce právě proto, aby byl vytvořen celostní přístup, protože je to komplexní jev nehlášená práce a aby na evropské úrovni bylo možno dokončit a dotáhnout úsilí členských států eh, na tomto poli. Eh, národní, eh, krom, tedy kromě národních států a komise jsou také mají pozorovatelský status sociální partneři. Za účelem přípravy tohoto návrhu který vychází článku 152, 153 eh, tedy, tak eh, byly navrženy konzultace se sociálními partnery, čímž můžeme obohatit ještě dále tento návrh o podněty ze strany sociálních partnerů. Chceme zapojit eh, také Dublinskou nadaci, ale také nadaci z Bilba, okaz, a další, další některé státy z, z, z, z, ze zóny tedy evropského eh, prostoru. Budeme se hovořit jednak o pravidlech národních i o pravidlech eh, na úrovni eh, Evropské unie a o možnosti integrace a sociální inkluze a to prostřednictvím tří hlavních cílů. Zlepšení spolupráce mezi jednotlivými národními orgány, zlepšení jejich technických eh, kapacit, možnosti detekce přeshraničních jevů a prostřednictvím posílení vědomí naléhavosti na úrovni veřejnosti. A bude existovat výměna osvědčených postupů, rozvoj eh, znalostí, expertízy a analýz a také operační koordinace, která bude probíhat přeshraničně. Spolulegislátorům doporučujeme několik iniciativ, několik úkolů, za účelem dosažení eh, tohoto celkového cíle. Těchto je to hodně samozřejmě, protože nehlášená práce je komplexním problémem, musíme zlepšovat povědomí o nehlášené práci, která může vykazovat různé charakteristiky v různých zemích. Některé členské státy zatím ve svých právních systémech nemají nehlášenou práci vůbec uvedenou jako specifický přestupek nebo e, přečin. Musíme také analyzovat účinnost přijatých opatření, rozvinout praktické nástroje pro inspektory práce, pro další kolegy z orgánů dohledu musíme zlepšovat jejich eh, povědomí o tomto jevu a dát, obdařit je tedy nástroji, vybavit je nástroji prostřednictvím kterých budou moci eh, lépe detekovat a čelit eh, nehlášené práci, zejména v tom aspektu přeshraničním. Měli bychom zlepšit výměnu informací a údajů mezi členskými státy a přitom respektovat ochranu údajů, rozvinout také kapacity školení a zorganizovat a podpořit evropskou kampaň, ať už bude horizontální nebo bude probíhat v některých sektorech, které jsou nejvíce postiženy tímto jevem nehlášené práce. Takže tolik v kostce hlavní rysy tohoto návrhu. Těšíme se na spolupráci se spravodajem či spravodajkou parlamentu. Je to téma, které parlament vždy považoval za důležité. Paní Steinbrück za, za vedením peněz Steinbrück byl, přijal parlament usnesení o efektivnější strategii při ins, pracovních inspekcí a také ve vztahu ke zesílení spolupráce. K tomu také proběhly kroky a iniciativy od 9. dubna. Začaly diskuze v radě a za řeckého předsednictví výrazně pokročily a pokračují za italského předsednictví, jak eh, připomněl jistě pan ministr. Ještě se hovoří o možnosti závazné účasti členských států, o tom se diskutuje a také se hovoří o v tom výčtu těch iniciativ, které komise navrhuje. Děkuji za pozornost. Dankeschön. Děkuji vám. A přihlásilo se mi několik lidí do diskuse. Nejprve má slovo paní kolegyně Steinruck. Děkuji vám. Děkuji vám za to, co jste zde přednesli loni v rámci směrnice o vysílání pracovníků a zprávy z vlastního podnětu o inspektorátech práce, pracovních kontrolách jsme si udělali rozsáhlý obrázek a myslím si, že výbor společně formuloval dobré návrhy, jak potírat nehlášenou práci, práci na černo v Evropě. Jde o to, abychom se nezaměřovali jenom na jednotlivce, jednotlivé pracovníky, protože e, daňové úniky v Evropě skutečně organizují někteří nelegální podnikatelé a ztráty pro evropské ekonomiky například v roce 2012 je 2,4 bilionů eur. Takže to je něco, co musí být také v zájmu členských států, protože zde dochází k sociálním a daňovým e, podvodům. Myslím si, že návrh komise je dobrým začátkem, ale pro nás sociální demokraty nezachází dostatečně daleko. Podle našeho názoru je důležité, aby osoby samostatně vydělečné činné byly zahrnuty kvůli takzvanému švart systému a také vysílaní pracovníci. Také jste uvedli odbornost sociálních partnerů a jejich význam při vypracování návrhu, tak je mi trochu líto, že nyní v rámci platformy mají mít sociální partneři jenom roli pozorovatele. Teď jsou to sociální partneři a odbory, kdo v minulosti byli jediní, kdo opravdu ve velkém skutečně rozkrývali nelegální pracovní činnost a zneužívání systému. Já si myslím, že eh, by jim příslušelo více než pouhá role pozorovatele. Nejde jenom o analýzu, ale o skutečnou identifikaci eh, těch eh, firm, co mají jenom sídlo na nějakém PO boxu a inspektoráty práce jednotlivých zemí jsou příliš zatížené a důležité je, aby se povinně zapojili všechny členské státy, protože jenom pak mohou být kontroly opravdu účinné. A jde o to, že opravdu každý členský stát se musí zavázat, že se bude věnovat všem oblastem, ne, že si bude vybírat jenom to, co se mu hodí. Máme v praxi evropský pracovní trh, ale máme zde jenom vnitrostátní pracovní kontroly, což je velmi omezující a nedaří se potom omezovat škodu způsobenou občanům Evropy. Jde o to jednat, jednat závazně a nejenom hovořit. Děkuji. Děkuji, George Bach. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych rád podpořil komisi a přivítal její sdělení a těší mě, že se věnuje této problematice. Domnívám se, že to je téma, které je opravdu nesmírně důležité. Ta práce na černo, jak říkala kolegyně Steinruck, má velké dopady na ekonomiku, ale také náklady pro pracovníky, například co se týče jejich důchodových nároků a podobně. Takže i pro ně jsou ty dopady velké. Je podle mého názoru nesporné, že zapojení se do této platformy musí být povinné, závazné, protože jinak to bude pouhý bezzubý dokument na papíře, který jenom popíše téma, ale v jednotlivých státech nepůjde dále, pokud tam nebude povinnost se zapojit, tak státy, které prostě tomu nebudou chtít věnovat prostředky a nebudou se tomu chtít věnovat, tak to prostě realizovat nebudou. Já jsem to nestihl prostudovat podrobně, ale to, co jsem zde četl, opravdu chci poblahopřát komise. Děkuji za její iniciativu. Děkuji a není Sofia Ribeiro. Děkuji vám, pane předsedo já bych chtěla poblahopřát komisi k této iniciativě. A doufám, že takto vznikne platforma pro sociální ochranu a pro potírání paralelní ekonomiky. Na to má i sociálně ekonomické dopady. Dovolte mi podtrhnout, že tato iniciativa je, může být nesmírně významná, zvláště pro ty regiony, kde jsou velké problémy. Já pocházím z Azorských ostrovů, což je e, odlehlý region a nehlášená práce je tam o 5% vyšší než ve zbývajících částech Portugalska. Dovolte mi věnovat se zde jedné otázce. Já souhlasím s tím, co zde říkal kolega, když uváděl, že nechápe, proč odbory v této platformě nemají roli, která by byla silnější než role pouhého pozorovatele. Já osobně pocházím z odborového hnutí, intenzivně jsem v této oblasti pracovala a také nechápu, proč zde odbory nemají dostat aktivnější roli, aktivnější úlohu, na které by se mohly podílet. Já myslím, že bychom mohli e, zajít dále a apelovat na odborové organizace. A další otázka. Ona zde je preambule a té se píše o tom, že úspěch zdaňování nebo organizace souvisí s nehlášenou pracovní činností, ale ta v rámci platformy se nedělá vůbec nic pro to, aby se kontrolovalo, jestli je ta práce opravdu náležitě zdaněná. Já si myslím, že to je něco, co bychom měli vyřešit. Děkuji. Děkuji vám. A není paní Jazověcká. Děkujeme. Děkuji vám, pane předsedo. Není pochyb o tom, že problém nehlášené práce nebo vlastně falešné, eh, samostatně výdělečné činnosti je velkým problémem. A kdyby se nám podařilo ho eh, úspěšně potírat, tak bychom byli v Evropě někde úplně jinde ale přesně jak bylo řečeno, neexistuje žádná instituce, žádná stanovená spolupráce mezi členskými státy, ale ve skutečnosti existuje spolupráce. Lidé v pracovních skupinách se s tím zabývají také pracovní inspektoři, expertní výbory. O vyslaných pracovnicích se tím také zabývají v, kont- v kontextu um, nařízení o eh, vysílaných pracovnicích. Existuje také výbor na koordinaci sociální bezpečnosti, existuje pracovní skupina o administrativní spolupráci pro přímé daně, které se snaží vyměňovat informace a osvědčené postupy a vím, že členské státy hodně zajímá posilování této spolupráce sloužící eh, spolupráce sloužící k potírání nehlášené práce. Takže já nevím, jestli bychom neměli využít těch stávajících systémů. Měli jsme systém i my, měli jsme skvělý pilotní projekt, který víceméně v Evropě nabírá, nabývá na síle a účast členských států a na této výměně informací je značná, můžeme na tom dál budovat. Elektronický systém výměny informací o systémech sociálního zabezpečení rovněž existuje. Je to další nástroj, který by se dal použít. A já jsem trochu znepokojená tím nákladem dvou milionů ročně na ustavení této platformy. A kromě toho navíc ještě 220 tisíc eur na cestovní a další výdaje. I když souhlasím, musíme s tímto jevem bojovat, ale musíme postupovat co nejefektivněji. Paní Collins. Děkuji, pane předsedo. Nehlášená eh, práce a falešná eh, práce stojí eh, státní pokladny hodně peněz, ale vede to také Eh, ke zneužívání lidí ze strany různých zločinů, zločinců. Takže UKIP souhlasí s tím, že musí existovat legislativa na řešení těchto problémů, tak aby ti, eh, kdo eh, zneužívají britský daňový systém, byli postaveni před soud. Ale tato legislativa musí vzniknout z našich, vzejít z našich demokraticky zvolených orgánů na státní úrovni, ne té nedemokratické evropské úrovni. Tyto problémy jsou způsobeny absurdní politikou otevřených dveří, kterou Evropská unie podporuje a jen to ukazuje, jak neprůchodná tato politika v praxi je. Jestliže 500 milionů, kdyby 500 milionů lidí nemělo um, právo ža- pracovat, žít a žádat o sociální podporu ve Spojeném království, mohli bychom začít tento problém konečně řešit prostřednictvím vlastního parlamentního procesu kontrolovaným způsobem, aniž by se Evropská unie dál vměšovala do našeho vnitřního práva. Myslím, že tato legislativa je jen počátkem dalšího pokusu Evropské unie získat více pravomocí Eh, na úkor členských států, které se snaží vytvořit zákony a naplňovat je. UKIP eh, se snaží zarazit jakoukoliv integraci tohoto druhu, kdy eh, britský voliči se ani ne, neuvědomují, že se, že se to děje. Já jsem proti tomu, aby se vynaložilo 2,1 milionu eur na další forum, na kterém se bude jenom řečnit a kde si budou delegáti užívat a jíst a cestovat za naše peníze. Je neuvěřitelné, že jste si nevšimli, jaká je ekonomická situace v mnoha evropských zemí. že lidé chtějí méně výdajů, méně zasahování do národního práva. Takže UKIP bude bojovat, eh, hlasovat proti tomuto návrhu a vyzývá všechny ostatní, aby činili to tež. Thank you. Děkuji. So, möchte die Kommission... Dobrá. Komise, chcete na to ještě zareagovat? Uh, oui, c'est un plaisir de répondre. Ano, s radostí. S radostí odpovím na dotazy um, poslanců demokraticky zvoleného parlamentu. Takže paní Steinbrück a paní Rivero, ohledně sociálních partnerů a jejich místa. Jsou to dvě věci. Jednak eh, sociální partneři na úrovni Evropské unie, ať už je to eh, sektorová úroveň nebo mezisektorová, a kteří budou mít statut pozorovatelů. Stejně jako je tomu v případě jiných form. jsou tu samozřejmě velmi aktivní pozorovatelé. Chci také eh, obrátit vaši pozornost na článek 5 toho návrhu. Je to klíčový článek, protože žádáme členské státy, aby se zorganizovali velmi koordinovaným způsobem za účelem toho, aby mohli přistupovat k věcem více celostním způsobem. V tomto článku, protože Eh, samozřejmě víme, že na národní úrovni mohou sociální partneři hrát významnou roli, ať už jsou to zástupci zaměstnavatelů nebo odborů, tak některé členské státy realizovaly velmi účinné strategie, ať už na úrovni národní nebo na úrovni místní, eh, či strategie spolupráce s sociálními partnery a na těch, by se měl, na těch bychom měli eh, stavět. Jak říkám, je možné, aby se sociální partneři zapojili do procesu eh, formou svého zastoupení. Pokud je o fiskální otázky, tak připomínám, že tato platforma může přeskoumávat účinnost přijatých opatření až do posud Připomínám, že je to návrh založený na článku 153 smlouvy, čili měli bychom fungovat na základě pravomocí přidělených tímto článkem právním základem. Já připomínám i to, že tento právní základ, který eh, předpokládá opatření podpory, za účelem podpory doplnění e, kroku členských států, že to není opatření legislativní, Je to pouze platforma spolupráce, ale nikoliv harmonizace e, legislativ, která zůstává nadále v rukou členských států. Pokud jde o rozpočet na tuto platformu, je to rozpočet pouze indikativní, střední. Komise odhaduje, že 2,5 milionů eur ročně na organizaci školení, na podporu spolupráce operační, na zajištění toho, aby se kolegové mohli sejít, že to je naprosto uměrné. To vůbec ne, je neporovnatelná částka s eh, rozsahem škod, eh, které eh, souvisejících s tím problémem. Vielen Dank. Děkuji. 4. září jmenujeme zpravodaje k této věci. Dovolte mi na závěr jenom několik drobných poznámek. Co se týče činnosti na této zprávě, tak vyplyne například to, zda tento výbor hodlá v souvislosti s iniciativou posílit práva sociálních partnerů a odborů, ta možnost tady je. Také jsem nesli, zaslechl, že by tento nový nástroj, že by tato platforma nějakým způsobem měla v něčem bránit, jednotlivým státům bojovat intenzivněji proti práci na černo, ale pokud někdo vychází z toho, že to je zneužívání pomoci, tak asi přehlíží skutečnost, že práce na černo je velkou oblastí organizovaného zločinu, která vyžaduje mezinárodní spolupráci a proto bude třeba náležitě pracovat v tomto výboru, abychom skutečně nalezli taková řešení, která eh, skutečně účinně něco udělají s prací na černo. Tolik tedy k bodu číslo 5. A Danuta se ještě hlásí. Já bych chtěla něco vysvětlit. Doufám, že jsem tomu dobře porozuměla. Řekl jste, že se odhaduje výše nákladů na 2,5 milionu. Rozuměl jsem tomu dobře? chci tomu pouze správně porozumět. Řekl jste, že náklady na zřízení platformy komise odhaduje na 2,5 milionu euro na, euro na občana? Non, j'ai dit que, en effet, je confirmais que la Commission, dans ses projections budgétaires pour soutenir les activités de la plateforme euh, européenne. Chci říci, že komise počítá s tím, že zřízení té platformy bude stát 2,5 milionu eh, euro na rok. Je to indikativní údaj, je to poměrně málo, pokud to srovnáme s objemem nepřihlášené práce v Evropě. Děkuji. Okay, damit haben wir den Tag Děkuji a tím jsme tady bod eh, číslo 5 našeho dnešního programu vyčerpali. Bod číslo 6 je další zasedání. Dříve než vám ohlásím termíny příštích schůzí, tak mi dovolte, abych poděkoval zástupcům sekretariátu za přípravu této schůze, protože musím říci, že to je velký úkol jako e, řadový člen jsem si to vůbec nedokázal představit. Děkuji také tlumočníkům a přeji všem šťastnou dovolenou a přeji vám a nám všem, abychom se v září plni sil a optimismu vrátili e, zpět do práce. Uvidíme se 3. září tohoto roku v 15 hodin a ta schůze bude potom pokračovat 4. Eh, září od 9, respektive 10 hodin do 12.30. Pěknou dovolenou. Děkuji.